Dobrý den, dámy a pánové, vážení kolegové. Velice srdečně vás zdravím na zasedání našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. Opět zahájíme naši práci dnes a ráno. Chtěla bych se odkázat na program, na Cont News a také na společnost, že máme toto zasedání na webstreamu. Máme tady zápisy z 8. Eh, února a také z 21. z 22. ledna. A pokud tedy nepodáte námitky do konce tohoto zasedání, tak budou akceptovány. A tím se dostáváme k bodu 4. A já předtím, než budeme hovořit o našich bodech, chtěla bych vám sdělit smutnou zprávu. Henrik Odpor, dánský člen účetního dvora, překvapivě zemřel 1. února v Lucemburku. Bylo mu 66 let, my jsme ho dobře znali a já jsem měla možnost ještě eh, předposlední Strasburg eh, se eh, s ním setkat. Hledali jsme společné řešení z hlediska nařízení ohledně rozpočtu a také jsme hovořili o harmonogramu těch zvláštních zpráv takže chtěla bych vám říct, že jsme velice smutní z této zprávy a chceme vyjádřit naše sympatie jak jeho rodině, tak Evropskému účetnímu dvoru, který ztratil tohoto dánského člena. Byla bych ráda, kdybyste povstali a minutou ticha uctili památku tohoto člena účetního dvora. haben sich zu Ehren von Herrn Otto erhoben. Ich danke Ihnen. Děkuji vám. Předtím, než budeme pokračovat právě bodem čtyři, tak bych chtěla kolegyni Sender Ayala předat slovo. Máte slovo, prosím. Já. Eh, simplemente quería agradecerte eh, que, que... Já bych eh, chtěla pouze ti poděkovat za tuto minuta Eh, ticha a také jménem svojí skupiny bych se chtěla připojit k tomu, co si uvedla. Náš eh, kolega byl opravdu velmi kvalitním členem a já s tím naprosto souhlasím. Děkuji. Opravdu jsme tím byli velmi zaskočeni. A nyní, co se týče bodu čtyři, chtěla bych velice srdečně přivítat mm, pana ministra financí Lotyšské republiky, pana Janise Rajerse, Eh, pak je tady také pan Lazaros z účetního dvora, toho také velice vítám. A budeme mít možnost eh, také pohovořit o textu rady. A pane ministře, já bych vás chtěla přivítat a máte slovo. Deputát, komisar Veduškungs, dáms un kungi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 jak jsem řekl, vážení kolegové, jsem velice rád, že zde dnes mohu být a oslovit tento výbor a splnit úkol svěřený radě podle smluv, to znamená eh, poskytnout doporučení Evropskému parlamentu, co se týče udělení absolutoria komisi za rozpočet eh, za rok 2013. Chci zdůraznit, že rada považuje za velice důležité aby evropské financování bylo v pořádku. Lepší vynakládání eh, finančních prostředků a správné finanční řízení je zvláště významné, když uvažujeme o chápání ze strany společnosti to, jak se nakládá s evropským rozpočtem a jaký eh, vztah má Evropská unie k rozpočtu vůbec. Eh, Rada chce vyjádřit poděkování účetnímu dvoru a podporuje doporučení v jeho výroční zprávě. Účetní dvůr ve své výroční zprávě v udělení absolutoria za rok 2013 eh, vysílá dvě zprávy. Na jedné straně eh, vydal pozitivní výrok k výroční zprávě, co se týče spolehlivosti eh, výdajů a, správných výdajů, ale zároveň podotýká, že v porovnání s minulými roky provozní výdaje eh, a jejich kvalita byly víceméně kval, eh, kval, stabilní. Na druhé straně účetní dvůr zjistil, že co se týče mnoha typů plateb, které jdou z evropského rozpočtu, stále přetrvává poměrně vysoká chybovost a v roce 2013 tento eh, poměr byl 4,7 a kontrolní systémy jsou pouze částečně efektivní k zajišťování správnosti a legality e, základních plateb. Chci připomenout, že účetní dvůr a jeho odhady, co se týče chybovosti, nepoukazuje na jakékoliv e, podvody e, s financemi EU. Rada by zároveň ráda uznala a pochválila veškeré úsilí a aktivity, které proběhly ze strany Komise členských států v roce 2013 při provádění doporučení účetního dvora za uplynulý rok s cílem eh, zlepšit kontrolní systémy. To vše za okolností, kdy došlo k zásadnímu nárůstu objemu plateb a to se týkalo jak Eh, průběžných, tak eh, závěrečných plateb. Minulý týden Rada ECOFIN schválila doporučení k udělení absolutoria eh, k rozpočtu komise za rok 2013 schválil také doporučení, které se týkalo decentralizovaných agentur, výkonných agentur a společných podniků. Přitom Rada opakovaně uvádí, že existuje řada prvků, kterým je třeba věnovat ze stran členských států komise pozornost. Eh, Rada očekává každoroční zlepšování v finančním řízení a snižování chybovosti. Rád bych poukázal na klíčové eh, elementy v doporučení Rady, které jsou nezbytným předpokladem pro správné plnění evropského rozpočtu. Eh, uvedu tedy následující další posilování eh, kontrolních struktur, eh, důraz na kvalitu spíše než kvantitu kontrol, zajišťování udržování stálých nákladů na kontroly. V případě porušení ustanovení je potřeba eh, nastavit přísná kontrolní pravidla k ochraně evropského rozpočtu. Dále další zjednodušování pravidel, a to i na vnitrostátní úrovni. důklad na evropské zdroje, které by měly přinášet přidanou hodnotu. Eh, nové programovací období od roku 2014 do roku 2020 poskytuje příležitosti a ty je třeba využít. Zaměřovat se na výsledky a vyhodnocovat skutečné potřeby. A nyní podrobnější informace k doporučení Rady. Jak už jsem řekl, Rada si uvědomuje nebo uznává pozitivní výrok účetního dvora, co se týče spolehlivosti výroční zprávy a co se týče eh, příjmu a eh, správních výdajů. Ve svých doporučeních eh, rada lituje, že podle výsledků kontrol ve všech eh, oblastech, s výjimkou správních oblastí, je chybovost stále ještě významná nad 2 A to se týká jak sdílených, tak přímých odpovědností. Rada je také znepokojena tím, že podobně jako v uplynulých letech eh, systémy vyvažování a kontroly jsou pouze částečně účinné v zajišťování legality a správnosti základních plateb. Rada opakovaně zdůrazňuje, že komise musí posílit spolupráci s členskými státy za účelem zacílenějších instrukcí, které by zlepšily účinnost kontrol a klást důraz na opatření, která by umožnila eliminovat riziko chyb. Složitost programů samozřejmě zvyšuje výdaje na kontroly. Je potřeba nalézt správnou rovnováhu mezi náklady nad kontrolou a chybovostí. Kontroly samozřejmě musí být kvalitní, nejde tolik o jejich počet. Rada také poukazuje na skutečnost, kterou také eh, kterou také zúraznil účetní dvůr, že v mnoha případech ty platby, kde byly chyby a ty byly identifikovány, členské státy měly předem informace a mohli tyto chyby eh, odhalit. Rada uvádí, že předejít, předejít chybovosti mohou hlavně správné, správně nastavené administrativní orgány a kontroly a struktury auditu, jak v institucích, tak v členských státech. Je důležité, aby komise i nadále chránila evropský rozpočet, pos... <clears throat> přišla s nápravnými opatřeními a vypracovávala doporučení pro členské státy ke snížení chybovosti. Je nezbytné poznamenat, že základní příčiny chyb se eh, liší podle odvětví, ale mnoho z těchto příčin jsou také příčiny horizontální a vyskytují se ve všech členských státech. Máme ještě mnoho práce v oblasti veřejných zakázek, která eh, přispívá k celkové chybovosti, zvláště v oblastech sdíleného řízení, kde se aplikují vnitrostátní pravidla. Proto je nezbytné i nadále zjednodušovat a zefektivňovat postupy eh, při zadávání veřejných zakázek, eh, abychom se vyhnuli nadměrné administrativní zátěži. Rada vyzývá komisi, aby poskytla dostatečnou technickou pomoc a vzala přitom v úvahu nedávno přepracovanou směrnici o eh, zadávání veřejných zakázek. Rada souhlasí s účetním dvorem, že v některých oblastech politik Chybovost a riziko chyb je vyšší vzhledem ke složitým právním úpravám. Je proto nezbytné pravidla zjednodušit. Komise již e, sice zavedla nová opatření ku příkladu možnosti zjednodušených plateb a účetní dvůr již pozitivně tento krok zhodnotil, souhlasí s tím, jaký mají vliv na eh, správnost. V roce 2013 se účetní dvůr zvláště zaměřil na doporučení. doporučení ohledně eh, finančních nástrojů. Tam se situace musí zlepšit a identifikovat příčiny chyb. Rada také vzývá komisi, aby provedla analýzu finančních nástrojů a jejich přidané hodnoty a rozpočtové instituce by měly získat výsledky těchto hodnocení. Co se týče oblasti řízení rozpočtu, Rada souhlasí, že je zde potřeba pro jasné, souhrné a včasné informace, co se týče potřeb každoročních prostředků na platby. Vyzývá komisi, aby poskytla spolehlivé výhledy, co se týče nadcházejících potřeb plateb a aby přehodnotila eh, částky na platby a aby zhodnotila jejich dopad na eh, objem plateb. Rada eh, lituje, že v plánovacím období 2007 až 2013 v provádění rozpočtu se hlavní eh, pozornost kladla hlavně na absorpci financování ze strany Evropské unie a ne na přidanou hodnotu tohoto financování. Já sám jsem velice osobně rád, že se nám podařilo eh, se poučit z těchto chyb prakticky. A v tomto ohledu chci zdůraznit, že v rozhovorech, co se týče nového programovacího období 2014 až 2020, komise i rada i Evropský parlament se především věnovali vytvoření právního rámce, který by vycházel z výsledků a jejich hodnocení. V tomto ohledu se chci zmínit zvláště o eh, makroekonomické kondicionalitě, eh, kontrol ex ante, bližšího propojení programu a Evropské strategie 2020 a jejich cílů. Jsem si jist, že toto pomůže maximalizovat přidanou hodnotu evropských výdajů. Vážení kolegové, Rada si uvědomuje, že Nové prvky sami o sobě nezajišťují pozitivní výsledky, ale v našich doporučeních vyzýváme komisi, aby vypracovávala včasné zprávy, co se týče výsledků a dosaženého pokroku v dosahování cílů, tak, aby ty výsledky bylo možné zapracovat i do příštího víceletého eh, rozpočtu. Rada i nadále se zapojí do konstruktivního dialogu, co se týče potenciálního zlepšení eh, tohoto finančního rámce. Děkuji vám za pozornost. Mnohokrát děkuji, pane ministře. Děkujeme za tuto prezentaci a za sdělení, že Rada samozřejmě eh, poskytuje toto absolutorium komisi. Nechci vám skrývat, že jako zpravodajka pro rozpočet komise jsem eh, musela provést určitou analytickou práci, ale za prvé jako eh, bych se chtěla na vás obrátit jako na zástupce Lotyšska a chtěla bych vám poblahopřát, protože váš členský stát v žádné statistice se, se eh, neobjevuje jako stát, který má špatnou výkonnost. Takže chtěla bych vám za to vlastně poděkovat nebo poblahopřát. A pak bych se chtěla zeptat, zde byste, eh, zda uvažujete o tom, že se budete tedy eh, výkonností zabývat. My jsme konstatovali, že tady jsou eh, nezbytné určité korektury z hlediska odstraňování chybovosti komise a my jsme konstatovali určitá čísla a konstatovali jsme, že, že největší korektury se týkaly z hlediska agentur Velké Británie, to bylo a nakonec eh, ta korekce dopadla tak, že máme 5,6. Původně bylo nahlášeno pouze 0,83 a pak výsledně to byl 5,17 chybovost. Co se týče strukturálních, strukturálních fondů, 0% eh, to bylo Slovensko z hlediska hospodářského eh, růstu, téměř 1 miliarda a komise v podstatě konstatovala asi 25%. Takže Eh, my to všechno jsme schrnuli do naší zprávy. A tady je otázka, jak bude reagovat eh, rada. Jakým způsobem se postaví eh, k těmto údajům. Protože vy byste, pokud obě tvrzení tady budou takto stát proti sobě, tak jako rada musíte konat. Tātad pirmkārt gribētu atzīmēt. Za prvé, chtěl bych říci, že účetní dvůr ve své výroční zprávě eh, nevycházel vlastně z kontrol ve všech 28 členských státech, ale měl pouze určitý, určitou částku, určitý výběr, eh, určitý vzorek transakcí, které kontroloval. A asi nebudu mm, první, kdo říká, že my samozřejmě podporujeme to, aby se upozorňovala na chyby, ale zároveň nechceme, abychom upozorňovali na ty konkrétní státy, které ty chyby učinily. Myslíme si, že to není konstruktivní. Myslíme si, že v tom nadcházejícím programovacím období máme nové nařízení, kde se hovoří například o kontrolách ex ante a to pak bude muset být um, prováděno ve všech členských státech. Um, ještě předtím, než budou schváleny jednotlivé programy. To znamená, že ty, nebude to tak, že nejprve tam půjdou peníze a pak teprve se bude něco dělat. Takže členské státy budou muset připravit plány, budou muset ukázat také e, konkrétní měřitelné výsledky a teprve poté obdrží finance. Když provádíme analýzu, tak e, nemůžeme mezi sebou porovnávat jednotlivé členské státy, ty odhady vychází z odlišných číselných údajů, také máme vlastně rozdílné výcho, výchozí situace v jednotlivých členských státech, takže ty výsledky programů nelze tímto způsobem porovnávat, ale domníváme se, že budeme nadále vycházet ze zásady solidarity, která má být mezi členskými státy i uvnitř členských států a budeme, budeme mm, zavádět do praxe takové projekty, které budou v každém členském státu zlepšovat kvalitu Um, vynakládání prostředků. Teď, eh, co se týká udělení absolutoria za rok 2013, já si myslím, že to je vlastně eh, poslední rok eh, toho programovacího období a od roku 2014 již začne nové programovací období, které bude mít jiná pravidla, jiná nařízení, která budou muset členská státy plnit. Ta, ta nová pravidla budou přísnější a to je naším společným cílem tím jsme se vlastně jaksi připravili na to další programovací období. Máme zde například ty kontroly ex ante, nebo příprava eh, ustanovení ex ante. Tato nová pravidla byla vypracována společně Evropským parlamentem a radou, takže já doufám, že v tom nadcházejícím programovacím období se nám podaří provádět přísnější opatření a ta budou eh, platit ve všech členských státech. Děkuji. Lituji, ale musím se k tomu opět vracet. Jak chcete ty problémy řešit, pokud je nechcete pojmenovat? My jsme ty mm, problémy pojmenovali ne v tom, že bychom chtěli někoho pranířovat, ale že jsou to jako takové problémy a to očekávají taky naši mm, voliči. Chtějí, abychom je pojmenovali, ale to nemůžeme udělat bez vás. Takže otázka solidarity tady není spochybňováno, o to tady nejde. Ale není možné, abychom byli solidární s těmi, kteří nevydávají prostředky tak, jak to odpovídá pravidlům a zákonům. Takže byla bych ráda, kdyby se tato otázka ještě eh, ve vašem vystoupení prohloubila. A děkuji předem za odpověď. Tato eh, es jau savā uzrunā eh, pieminēju, já už jsem ve svých úvodních poznámkách vyjádřil, že chybovost nad, 2%, tedy 4,7%, neznamená, že nutně muselo dojít k, podvod, k podvodům nebo k nějakým úmyslným nedbalostem. Ty členské státy, které zjistily tyto chyby, tak se obrátily na OLAF a začalo, eh, začalo probíhat vyšetřování. Naším úkolem je sformovat společný systém absorbování finančních prostředků s cílem snížit riziko. Já věřím, že ten nový systém je zcela zásadně odlišný. Byl změněn a není prostě stejný jako systém předchozí. Jsem si jist, že přinese pozitivní výsledky. kann mir eine Bemerkung nicht verkneifen. Eh, nemohu si odpustit eh, určitou připomínku na základě zkušenosti eh, mého působení. Deset let se toto opakuje. A já bych tady chtěla ještě jak si přivítat zástupce Evropské komise, který zde zastupuje paní Georgieva. Buďte vítán. A Eh, vím, že eh, náš eh, pan ministr musí za chvíli odejít po 16. hodině, takže vám dám hned slovo, pak bude hovořit pan Savana a ten bude mluvit jako první a pak máme seznam dalších řečníků. Prosím, máte slovo. Mrs. Dobré odpoledne, vážená, vážený pane předsedo, vážený pan Lazarové, paní předsedkyně, dámy a pánové, přeji vám všem dobré odpoledne. Na úvod bych chtěl poděkovat předsednictví a také radě za jejich vyvážená doporučení. Tato doporučení v podstatě souhlasí a um, hovoří o tom, že došlo k úsilí a došlo také zlepšení v tom, jak vynakládat um, evropské prostředky. Potřebujeme zde komplexní výhledy a také řešení problémů, které nás čekají. Ať už komise nebo další finanční aktéři, kteří jsou zapojeni eh, do plnění různých programů, všichni vlastně se toho musí držet. Teď mi tedy dovolte pohovořit konkrétně o evropském rozpočtu. Jsem velice rád, že doporučení rady plně podporují doporučení komise, které se týkají toho, že zde má být dobrý systém získávání neoprávněně vyplacených částek a finančních oprav, které jsou důležité pro ochranu finančních zájmů evropského rozpočtu. Také se musí mm, přísně uplatňovat možnosti pozastavení plateb nebo zrušení plateb a že se tedy musí zabraňovat eh, chybám, chybovosti. Evropská komise chce, aby evropský rozpočet byl vynakládán takovým způsobem, který zaručí plnění cílů, které byly eh, stanoveny a že tedy ty cíle budou splněny. Musíme teď také přemýšlet o tom, že evropští daňoví poplatníci od nás očekávají, že budeme odpovídajícím způsobem chránit evropský rozpočet od různých eh, podvodů, od různých porušování všech příslušných právních předpisů. Co se týče zjednodušení, Myslím si, že když bude ten systém zjednodušen, bude možné snížit chybovost. Viděl jsem návrh zprávy Eh, účetního dvora, eh, také i komise, rady a parlamentu, kde jsme se všichni shodli na tom, že právě složitost různých postupů a předpisů je právě jedním ze zdrojů chyb. To znamená, pokud budeme zde být zjednodušenou možnost eh, výdajů, také různé jednorázové sazby paušální sazby pro ne, eh, nepřímé řízení. A také já sám jsem třeba odpovědný za oblast eh, vědy, výzkumu a inovací. A vím také, že tam Evropský parlament i paní Gresle opravdu přidali um, mnoho k tomu, aby ten systém byl zjednodušen. To znamená opravdu zjednodušení celého systému může systém zlepšit. Zejména eh, v tom, že tedy potom to bude jednodušší všechno to administrativně zvládnout a tím se sníží pravděpodobnost chyb. Teď, co se týče tedy opravdu obsahu toho rozpočtu. Začátkem nového finančního rámce chceme zajistit, že ta opatření zjednodušení zejména tam, kde jsou pouze jaksi dobrovolná, budou využita do maximálního účinku. Chceme také snížit administrativní zátěž konec, konečných příjemců. Uh, a tím se dostáváme také k tomu, jak je důležitá vnitrostátní kontrola. Evropský účetní dvůr odhaduje, že úroveň chybovosti zůstává asi nad výš než 4,7 to je tedy celkové, v celkovém evropském rozpočtu. A jedna z takových největších eh, chyb nebo slabin, na kterou upozornil účetní dvůr, je právě účinnost eh, řídících a kontrolních systémů na vnitrostátní úrovni. Účetní dvůr zjistil, že vnitrostátní orgány měly dostatek informací k tomu, aby mohly odhalit eh, i předem eh, celou řadu chyb ještě předtím, než předložili výkazy komisy, výkazy o těch eh, nákladech. Takže pokud by vnitrostátní orgány využili všechny tyto informace, tak by ta míra chyb mohla být mnohem nižší ve všech oblastech sdíleného řízení. A z toho důvodu by bylo opravdu dobré, abychom se podívali na zdroj těchto konkrétních problémů podrobněji. Mohu vás ujistit, že z naší strany budete mít plnou podporu v tom, jak plnit doporučení rady v této oblasti. Komise také eh, ještě zintenzivní svá opatření ohledně různých školení pro orgány vnitrostátního dohledu, zejména pro ty orgány, které, jsou, které provádějí ty kontroly prvního, první úrovně. Komise také zajistí to, že budou rozšířeny nedávné um, předpisy, které se týkají zadávání veřejných zakázek. Také nabídneme různé semináře, aby všichni pochopili, co se vlastně od nich očekává, aby všichni ti aktéři pochopili svou odpovědnost. My jako komise chceme plnit rozpočet na základě výsledků. Místo předsedkyně Georgieva řekla konkrétně v tomto výboru, že bych chtěla vidět výsledky a plnění programů Evropské unie a chce, aby plnění těch programů bylo vlastně takovým druhým pilířem celého postupu udělení absolutorie. Komise zcela souhlasí s eh, doporučením Rady, že nový víceletý finanční rámec je možností, jak zlepšit kvalitu vynakládání finančních prostředků. Ale zde opět Mnoho práce souvisí právě na vnitrostátních orgánech, protože oni právě vybírají projekty a sledují projekty na vnitrostátní úrovni. Potřebujeme větší kvalitu na úrovni provádění projektů a tím se nám pak podaří zlepšit eh, výsledky celkově. Dále ještě potřebujeme podpořit rozvoj těchto oblastí, abychom také ukázali občanům, že tyto programy Evropské unie přináší občanům přidanou hodnotu. Děkuji za pozornost. Ja, vielen Dank. Děkuji. A teď bude mít slovo kolega Savan. Uh, thank you, chair. Děkuji, paní předsedající. Pane ministře, já bych vám rád poděkoval za vaši prezentaci a děkuji také za příležitost pohovořit svým krásným mateřským jazykem, výjimečně tentokrát. Já jsem zde pouhé tři roky, ale mám pocit, eh, schodný pocit jako paní předsedkyně, když řekla, že to samé zde poslouchá už deset let. Rád bych se proto vrátil k otázce, kterou položila paní předsedkyně a Rád bych se vás zeptal, co se týče kapitoly o marketingu a přímých podpor do zemědělství a ochrany životního prostředí v rámci zemědělství a rozvoje venkova, kde mimo jiné stojí, že Rada vyzývá, aby členské státy zlepšily tyto systémy, aby zlepšily účinnost, a kontrolu těchto systémů, aby ve výpočtech bylo méně chyb a aby bylo možno zajistit, aby se e, zlepšil poměr nákladů a účinnosti kontrol. Tento poměr, jak víme, není dobrý a když se nám jej nepodaří zlepšit, nikdy nedosáhneme pokroku, nikdy se nám nepodaří dosáhnout skutečné změn, skutečné změny. Pakliže neotevřeme tyto kapitoly, nebude možné analyzovat ty chyby, kde se dějí, nebude možné je napravit a zaměřovat se na to, kde se členské státy dopouštějí chyb i přesto, že třeba měli předem odpovídající informace, mohli jim zabránit. Takže když nezměníme zcela od základu eh, své jaksi mentální nastavení a to, jak nakládáme s touto chybovostí, to, jak se stavíme ke zdroji eh, těch chyb, tak se nic nestane. Prosím, pane předsedo. Děkuji. Ano, ten úkol nebude jednoduchý. Eh, není eh, snadné vypracovat zprávu o uplynulém plánovacím období a říci, jakým způsobem napravíme ty chyby v novém plánovacím období, které ještě eh, ani nezačalo. Chci říct následující. Ministr financí Lotyšska má čtyři roky zkušeností a veškerá doporučení a veškeré zákony, které byly schváleny před novým plánovacím obdobím eh, pro rok 2014 až 2020 podle něj eh, představují velice odpovědný rámec pro provádění kontrol. Ten, eh, ta chybovost v Lotyšku je asi 1% a podařilo se nám snížit počet odpovědných institucí ze sedmi na jednu a také se řídíme pokyny, které vypracoval Evropský parlament, co se týče pravidel ex ante. Také jsme vypracovali eh, program postupů, máme nastaveny možnosti měřit výsledky. A tom sedmiletém období bude důležité vytvořit také systém pozastavování plateb a přerušování plateb, které by vneslo trochu disciplíny mezi členské státy. To podporujeme. Také podporujeme nový mechanismus náprav. V předchozím programovacím období to bylo následujícím způsobem. Když došlo k nějaké eh, ne, bezdůvodné platbě, tak se financování z takového programu dalo přenést do jiného programu. Teď to bude jinak. Teď takový členský stát o ty finance z tohoto programu přijde. Ty se nepřelí někam jinam. Takže členské státy budou nuceny být zodpovědnější. A e, Rada a Evropský parlament také schválili nařízení e, v oblasti zadávání veřejných zakázek, která členské státy budou muset začít do jara 2016 provádět. Takže to bude ještě další krok k potenciálnímu snížení chybovosti. Ten právní základ nám pomůže nalézt řešení problémů, které se vyskytly v tom minulém programovacím období. Já vzhledem k těmto změnám jsem optimistický a vycházím ze zkušeností u nás doma, protože nám se podařilo využít norem, které schválila Evropská unie ke zlepšení situace u nás a my věříme, že tyto normy zajistí spolehlivější, dobře dozorovaný systém, který také změní chování členský stát, podobně jako to tomu jako tomu bylo v Lotyšsku. Takže já jsem veliký optimista, co se týče nového programovacího období a nařízení, které jste schválili a my ve spolupráci s vámi také. Paní Ayala Sender. <clears throat> Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A paní předsedkyně. I já bych chtěla mezi námi přivítat pana ministra. Vítejte na našem výboru. Já si kladu určité otázky, které se týkají návrhu, které učinila Rada, a zvláště z hlediska závěru. Jednak v tom sdíleném řízení vy říkáte, že se tam konstatuje alespoň částečně určitá neúspěšnost. Já myslela, že každým rokem se to zlepšuje. Máme lepší finanční nařízení, máme nový návrh, který se týká mm, fondů eh, pro nové období s novými pravidly, také účetní dvůr konstatuje, že dochází k určitému zlepšení v práci účetního dvora. Účetní dvůr měl eh, předtím jednodušší účetnictví, a nyní je ta analýza hloubkovější, takže nemůžeme říkat, že vše je špatné. Jsou tady i pozitiva. Teď, co se týče veřejných zakázek. To, co vy navrhujete, je zlepšení těch eh, hlavních směrů, nemyslíte si, že by bylo dobré přijmout nařízení, které by bylo uplatnitelné všude? Protože ty hlavní směry, eh, ty jsou interpretovány různými způsoby podle kultury, eh, podle postupů při zadávání těchto veřejných zakázek. Já si myslím, že bychom měli mít něco jednotnějšího a hlavně závazného. Další úvaha. Já musím konstatovat, že jsem opravdu překvapená tou britskou záležitostí, to znamená v kapitole 2 příjmy. Tam se říká, uvidíme, co udělá komise z hlediska řešení tohoto problému v co nejkratší době. Já si myslím, že ve vašem návrhu by bylo nutné, abyste udělali určitou sebekritiku protože ve zprávě účetního dvoru vidíme, že zdroje, které se opírají o DPH, nejsou správně spravovány a e, to, co se opírá o hrubý národní důchod, tak tam jsou také nedostatky, které jsou konstatovány v e, této zprávě účetního dvora, takže rada musí udělat e, mea culpa, musí také se skritizovat. Já s vámi souhlasím v tom, že se musí zlepšit celý systém, ale v určitém okamžiku by bylo vhodné uznat, že některé členské státy nepracují tak, jak by bylo nutné, tedy správně. A dále závazky a dále eh, otázka eh, RAL. Co se týče roku 2015, musíme během tohoto roku také uznat ty chyby, které tady nastaly. My snižujeme stále více závazky a přitom by bylo vhodnější, abychom přizpůsobovali ty platby těm závazkům. I tady by rada měla uznat svoji chybu a měla by navrhnout určité řešení. Ostatně v jiných kapitolách se o to snažíte. Musíme samozřejmě konstatovat, že evropský rozpočet je vlastně víceletým rozpočtem. A e, ta procenta z hlediska závazků a plateb, nebo ten poměr, eh, se nedá aplikovat v rámci více let, tedy stejným způsobem. Dochází k určitému urychlení a dochází také někdy k vyostřování těch problémů. Já vím, že eh, to není otázka, která souvisí přímo s absolutoriem, eh, tedy rady, ale já jsem odpovědná za absolutorium v souvislosti s jinými institucemi. A proto jsem vám chtěla položit následující otázku. Co si myslíte o dopisu, který poznal, eh, poslal generální tajemník rady? Eh, vypadá to, že rada tady se začíná otevírat, ovšem zřejmě to, co já jsem nyní uvedla, není příliš líbivé. Nicméně bylo by vhodné, aby Rada zorganizovala upřímnější dialog s parlamentem a aby zareagovala na otázky, které byly stanoveny. Hovořilo se dokonce o pracovní skupině. Vy jako e, výkonný předseda rady v této oblasti jste ochoten spolupracovat více s parlamentem v tomto ohledu? A být více proaktivní? Pan předseda rady, prosím. Co se týče chybovosti v oblasti zadávání veřejných zakázek, já už jsem se dotkl tohoto tématu, jak ve svých úvodních poznámkách i v mých odpovědích na následných otázk, eh, na následné otázky. Myslím, že nové nařízení a jeho ustanovení pomůže v této oblasti. Také ve zprávě, kterou jsme vypracovali, jsme eh, jak si doplnili určitá doporučení pro komisi, aby využívala hojněji technickou pomoc, aby bylo možno zajistit, že absorpce financí v členských státech bude zcela jednotná a nedvojznačná. Co se týče finančního řízení a e, nedostatku prostředků na platby, to je problém, s nímž jsem se setkal jako vlastně zcela základním problémem, když jsem zde začal v listopadu 2013 pracovat, když jsem se seznámil s celou tou situací. Jak si vzpomenete, v té době vznikla v Lotyšsku nová vláda a toto bylo považováno za prioritu první úrovně, když jsem začal studovat dokumenty v souvislosti s předsednictvím. My jsme se rozhodli na tento problém soustředit. Já vím, že bylo dosaženo dohody mezi komisí, parlamentem a radou, že je potřeba snížit schodek eh, těchto prostředků na platby a bude se o tom také hovořit eh, v jednání trialogu na téma rozpočtu. Takže teď čekáme, že komise přijde s nějakým plánem. My jsme ochotni konstruktivně spolupracovat s komisí a parlamentem aby bylo možné včasně takový plán také provést. Pak zde padla otázka, která se týká skutečnosti, že některé členské státy vykazují vyšší chybovost, co se týče některých plateb. Myslím, že ten mechanismus sdílené odpovědnosti je na vině. My jsme znepokojeni skutečností, že chybovost je stále tak vysoká. A to především eh, v oblasti projektových skupin sdílené odpovědnosti. Než ale přijdeme s nějakým obecným hodnocením, tak bude potřeba hovořit o tom obecnější, o té obecnější situaci a nechat si provést detailnější analýzu. Rok 2013 je posledním rokem programovacího období a my jsme zaznamenali, že tam byl určitý tlak na absorbování finančních prostředků ze strany všech institucí. Bylo potřeba platební prostředky využít do konce programovacího období Nové nařízení už zabraňuje takovémuto přístupu, protože se zaměřujeme spíše na výsledky než na absorbování financí. A rada si také uvědomuje ten zvýšený tlak a riziko, které tím vzniklo a také to, že to zapříčinilo zvýšenou chybovost. Chceme ovšem být objektivní a chceme vypracovat závěry, kde vezmeme v úvahu tyto tlaky. Ale jak jsem řekl, eh, to plánovací období do roku 2013 už je za námi a ta chybovost je přece jen o něco nižší, než byla předtím, zvlášť když vezmeme v úvahu, o co větší objem plateb bylo nutno provést. V tomto ohledu chci zmínit také Eh, pracovní panel pana Montyho na vysoké úrovni, kterého jste se také dotkli ve vašich otázkách. Eh, v uplynulých eh, týdnech na radě ECOFIN jsme poslouchali prezentaci pana Montyho, průběžnou zprávu o, zpráv, o práci jeho skupiny, skupiny. A já jsem také od něj dostal informaci, že se chystá na toto téma zorganizovat konferenci. Chce tu konferenci uspořádat, vést ji a hovořit také o odpovědnosti za řízení. Hostitelem může být také Evropský parlament a, a tato konference by se mohla konat v květnu či červnu 2016. Blíže k tomu nic teď říci ovšem nemohu. Pak zde padla otázka na téma dialogu mezi Evropským parlamentem a radou, co se týče udělení absolutoria. Rada souhlasí s Evropským parlamentem, že obě dvě instituce by měly mít přístup ke všem typům finančních informací tak, aby mohly provádět svou povinnost, co se týče procesu udělování absolutoria. Rada již opakovaně navrhovala zvýšenou spolupráci, která by byla skutečně i oficiální. Byl vypracován projekt, který obsahuje seznam dokumentů, které by schválily obě strany. Rada také eh, věnuje pozornost skutečnosti, že Evropský parlament v roce 2014 v usnesení z 23. října eh, také hovoří o různých typech eh, činností, o seznamu dokumentů, které by si obě dvě naše strany měly vyměňovat. Rada je ochotná se zapojit do jednání se zástupci Evropského parlamentu a hovořit o eh, takovémto modu vivendi a o spolupráci, odpovědné spolupráci, tedy za zároveň respektování kompetencí obou stran tento parlament eh, se eh, nenechá ovšem eh, kontrolovat z této strany a dále se je na seznamu řečníků pan Tojro. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře financí, já vám velice děkuji i za tedy liberální frakci, že jste přišel dnes mezi nás výbor pro kontrolu rozpočtu, abyste nám přednesl informace k udělení absolutoria. Já mám eh, dvě takové složitější otázky, které bych rád položil. Ta první přímo navazuje eh, na to, co právě řekla kolegyně Ayala Zender na téma udělení absolutoria rady. Po Lisabonské smlouvě je právní situace taková, že rada vydá doporučení k udělení absolutoria rozpočtu Evropský parlament potom ten, tedy to absolutorium udělí. A je tedy rozdíl mezi doporučením a mezi rozhodnutím o absolutoriu. E, ten je celkem jasný. E, ta e, takzvaná reciprocita, kterou, kterou jak si prosazuje rada, není symetrická, jedná se o asymetrickou reciprocitu. V této souvislosti by nás zajímala, eh, zajímal eh, názor vás, váš jako lotyšského předsednictví. Eh, souhlasíte s pojetím liberální frakce zde v Evropském parlamentu, že veškeré veřejné rozpočty musí být kontrolovány přímo volenými poslanci parlamentu? A druhá otázka, doporučí, doporučuje také rada parlamentu schválit, tedy vydat absolutorium eh, za rozpočet radě? To jsou tedy otázky, které se týkají eh, rozpočtu a další otázka se týká formulace doporučení rady eh, k udělení absolutoria. Tam vyzýváte komisi, aby učinila opatření ke snížení chybovosti a zároveň ale uvádíte, že jste velice znepokojeni, co se týče provádění a naplňování ze strany členských států, které mají určitou tedy eh, eh, působnost. Nás v Evropském parlamentu by zajímalo, jak probíhají ty diskuse v rad- na radě vlastně. Když ve skutečnosti ta situace je taková, mám dojem, když čtu ty dokumenty, že vlastně Vyzýváte komisi, že musí něco udělat, ale v následující větě dodáváte, že v zásadě účetní dvůr upozorňuje, že to členské státy mohly udělat i sami. Takže je to tak, že bychom mohli říci, že členské státy a výkonné orgány, ale teď přece na rada vlastně se skládá z těch zástupců exekutivy členských států. Takže bych se chtěl zeptat, jak to vlastně probíhá při těch debatách. Jedná se o členské státy, které už vlastně celé roky vykazují větší chybovost než jiné členské státy, eh, i když to není úplně transparentní, jako když máme nějaký systém benchmarků. Tak eh, ku příkladu, co se týče absorpční kapacity, máme, máme eh, Evropském parlamentu eh, přesné informace o tom, že to opakovaně jsou stejné regiony, stejné členské státy, které mají problémy větší než jinde. Takže by bylo dobré, abychom se dozvěděli, jakým způsobem vlastně nakládá Rada ve svých debatách s takovými otázkami a jak tedy zvýšit tu demokratickou odpovědnost v tomto směru. My jako frakce jsme vždycky eh, doporučili, aby eh, vznikly eh, nějaké deklarace národních, nějakých, národního řízení, aby vlastně politi- ministři financí také nesli politickou odpovědnost za tuto část provádění rozpočtu. Jak tedy z hlediska lotyšského předsednictví vidíte eh, tento návrh eh, vlastně na eh, ty deklarace na vlastně národního řízení? Pane ministře, prosím. Tato pár šimte sákšu. Děkuji. Já nejprve začnu E, otázkou, která se týká toho, té myšlenky vnitrostátních e, prohlášení. E, my to vlastně nepodporujeme, respektive komise to nepotvr- ne, nepodporuje, protože i účetní dvůr byl poměrně skeptický ohledně vlivu těchto prohlášení na chybovost. Existují určité země, které si zvolili tuto možnost vydávat tato prohlášení, ale my můžeme říci, že, nebo nemůžeme říci, že by chybovost v těchto zemích byla nižší. No a jak je to v jiných zemích? E, země, které jsou decentralizované, nebo třeba země založené na federálním uspořádání, tam je to vlastně úplně nemožné mít e, tato e, vnitrostátní národní prohlášení takže si myslíme, že tento návrh asi nepatří úplně k těm nejlepším řešením. Také bych vám chtěl připomně, připomenout legislativu, která byla schválena, když jsme připravovali nový program. Chtěl bych říci, že tento nový program se naprosto liší od eh, těch minulých. Ty předchozí programy se orientovaly zejména na ty výlohy, zatímco ten nový program se soustředí na výsledky. Znamená to, že chceme, mm, ať už tedy komise nebo parlament nebo rada, eh, všichni chceme využít všechna opatření, která nám umožní snížit chybovost. Myslím si, že se bude dobrá spolupráce mezi těmito třemi institucemi, pokud budeme všichni tři spolupracovat a budeme připravovat také nové právní předpisy, které se týkají toho nadcházejícího programovacího období, tak jsem přesvědčen, že to bude pozitivní a že nakonec nám podaří tu situaci zlepšit. O tom, ten, ten rok 2013 to vlastně zatím ještě se toho netýká, to další období vlastně teprve začíná, ale myslím si, že v těch dalších letech snad už tady ta chabovost poklesne. A vidíme, že už teď je taková tendence eh, snižování chybovosti. Když se podíváme třeba na ty minulé roky a když tedy to porovnáme s minulostí, tak vidíme, že existuje trend snižování počtu chyb. No a co se týče toho roku 2013, tak už jsem říkal, že jste vlastně byl dvojnásobný počet plateb než v těch minulých letech a i navzdory tomu se podařilo snížit tu chybovost. Dále, co se týče možnosti úplně se vyhnout chybám. Tak, 25 členských států minulé úterý schválilo jedno rozhodnutí, nebo toto rozhodnutí které se týkalo právě udělení absolutoria radě. My podporujeme všechny řádné kontrolní mechanismy, které se týkají všech částí rozpočtu, včetně tedy, je to tedy rozpočet komise, parlamentu i rady a rada rozhodně nemá co zastírat. Přesvědč, jsem přesvědčen, že i Evropský parlament se k tomu staví stejně, že také nemá co skrývat, hmm, co se týče vašeho finančního řízení. Účetní dvůr také nenalezlo žádná vážná velká pochybení v plnění rozpočtu ze strany Evropského parlamentu ani ze strany Rady. Mm, ani nebyly nalezeny chyby ve finančním výkaznictví eh, ohledně finančních transakcí. Rada naprosto respektuje, že eh, zde máme příslušné evropské smlouvy, které zcela jasně vymezují odpovědnost každé jednotlivé instituce. To znamená, také je to tedy tak, že Evropský parlament má na starost udělování absolutoria pro, pouze pro komisi. A e, ráda by také chtěla ještě připomenout, že jsme poskytli všechny příslušné informace parlamentu, které se týkají e, postupu udělení absolutoria v souladu s článem 329, eh, pardon, 319 Evropské smlouvy. Ještě bych chtěla říct, že v souladu tí, podle, toho, podle tohoto článku nemá rada žádné um, další povinnosti, žádnou další odpovědnost. Kolega Vogen, máte slovo? Děkuji. Eh, paní předsedající, už je po čtvrté, takže já budu stručný. Dvě stručné otázky a chci se vrátit k odpovědnosti členských států a těm různým chybovostem, o nichž vždy hovoříme. Pane ministře, vy jste správně poukázal na skutečnost, že ve většině případů členské státy měly informace, které jim měly umožnit odhalit ty chyby včas. Jednoduchá otázka. Proč myslíte, že členské státy nevyužily tyto informace k odhalení chyb, když to bylo tak jasné? Druhá otázka se týká jednotlivých členských států. Já chápu, když říkáte, že nechcete na nikoho ukazovat prstem, na žádné členské státy, ale mnohé ty problémy, v oblasti chyb se, jsou problémy horizontální, týkají se mnoha členských států. Myslíte si tedy, že členské státy jsou vůbec ochotny spolupracovat, aby tak třeba eh, přišly eh, vzájemně na nějaké osvědčené postupy a aby třeba komise také identifikovala osvědčené eh, postupy, aby v budoucnu snížila tu chybovost a bylo by možné třeba, abyste usnadnili tyto debaty vzájemně mezi členskými státy, aby snížili chybovost, aby si vyměnili osvědčené postupy, abychom v budoucnu chybovost mohli snížit? Děkuji, děkuji za otázky. K vaší první otázce odpovím následujícím způsobem. Já nemohu podrobně rozebírat každý případ, tak jak se týká každého členského státu, ale vzájemně se doplňují a je potřeba je pečlivě analyzovat. Co se týče eh, výměny osvědčených postupů, to už probíhá mezi členskými státy a já vím i Eh, na příkladu mé země, že úředníci, kteří fungují v těch odpovídajících strukturách eh, v Lotyšsku, jsou žádáni třeba na konferencích, protože máme dobrou tu eh, chybovost a my jsme zavedli takovou dozorovou agenturu, a nyní mnozí úředníci jezdí na konference a pomáhají také školit úředníky v jiných členských státech v oblasti výměny osvědčených postupů. Já jsem na to samozřejmě velmi hrdý, ale věřím, že máte pravdu, že lepší koordinace by určitě byla vítána. A to také jsme uvedli v našich doporučeních, kde žádáme komisi, aby poskytla více technické pomoci. Vážený pane předsedo Rady, děkujeme mnohokrát. Děkujeme za to, že jste dorazil, děkujeme za vaše vystoupení. Eh, ta zpráva se příliš neliší od zprávy posledního roku. Já bych chtěla říct ještě jednu věc jako zpravodajka. My vidíme, že v členských státech není žádná legislativa, která by se týkala například konfliktu zájmu. Když eh, například členové vlád mají účast v některých společnostech, akciových společnostech a ty jsou financovány evropskými fondy a zároveň tito lidé mají eh, důležité kontrolní funkce. Takže já si myslím, že tento konflikt by měl být vyřešen. Bylo by dobré, kdyby i rada se mohla řešit, eh, zabývat řešením těchto eh, konfliktu zájmu. Je tam určité riziko pro Evropskou unii a myslím si, že je v zájmu jak rady, tak Evropského parlamentu, aby se i tato problematika vyřešila. Děkujeme vám srdečně, šťastnou cestu domů a Doufáme, že v rozpravě o absolutoriu budete osobně přítomen, tedy minimálně si to přejeme. Děkujeme. Já už jsem stanovil eh, datum pro diskusi, která se týká postupu udělení absolutoria, takže budu přítomen a doufám, že se nám podaří opravdu vstoupit do velice produktivní spolupráce, aby se nám podařilo snížit chybovost a celkově zlepšit situaci. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. Děkuji. Thank you very much. Thank you. Budeme pokračovat v programu a budeme nyní hovořit o bodu 5 na programu. Je to představení zprávy. Meines eigenen Berichts. Möchte... Je to moje vlastní zpráva, takže já bych tomu chtěla říct jenom pár věcí. Ta zpráva má 20 bodů a zabývá se spolehlivostí údajů členských států v souvislosti právě s tím, co jsme právě prodiskutovali. A zabýváme se finančními korekturami z hlediska zpětného získávání těchto prostředků, z hlediska zemědělství, z hlediska sociálních záležitostí. A tato zpráva zasazuje do eh, centra právě problémy zprávy. My konstatujeme, že problém spočívá v tom, že je tady nedostatečná spolehlivost údajů. E, ty výroční zprávy e, generálních ředitelů jsou také součástí této problematiky. Mm, já jsem se zabývala také výhradami, ty jsem převzala, to byl bod 1 až 3. Je to 2,09 miliard euro. Já jsem se připojila k těmto výhradám, které tady zaznívají v těchto třech bodech a domnívám se, že by bylo dobré v těch následujících letech bedlivě sledovat tyto částky. Komise by to měla dělat také. A co se týče příjmové stránky, tady mám, nebo převzala jsem výhradu, eh, která se týká eh, generálních ředitelství a příspěvků. Eh, dokonce tam eh, jdeme až do roku 95. A myslím si, že v každém případě tady bychom potřebovali podrobný akční plán. To je bod 47 příslušného usnesení. A co se týče finančních nástrojů, které jsou velmi důležité v balíčku Junkera, tak tam je to bod 25. Bylo by dobré, abyste se na to podívali. Eh, co se týče rozvoje venkova, tam se jedná o 430 asi milionů, které mm, v podstatě se e, týkají e, tohoto období, ale vlastně e, nejsou dostatečně nebo nebyly dostatečně využity tyto částky ani z hlediska řecké, z řecké problematiky. My se domníváme, že u těch finančních korektur, tak tam komise provedla dobrou práci, ale je tady otázka jak alokovat, jak přidělit skutečně to zpětné získání prostředků. Eh, víte, že máme velkou zkušenost z tohoto hlediska, zvláště v zemědělské oblasti, a tam vidíme určitý problém. Také se zabývám tím, které členské státy na základě dokumentace účetního dvora to znamená od roku 2007 až roku 2013 máme k dispozici tato čísla, tak se zabýváme tím, o které členské státy se zde zvláště jedná z hlediska využívání zemědělského fondu. E, také otázky konfliktu zájmu nebyly příliš e, rozebrány. Je to také článek 126 Mm, a týká se to tedy zvláště otázky zemědělství. Tady je nedostatek spolehlivosti údajů. Jakým způsobem se tato nespolehlivost konkrétně projevuje? To se týká 7,2 eh, eh, z hlediska tedy Eh, z hlediska trhu a co se týče prvního pilíře je to asi 3%. Takže tam jsem se snažila zabývat eh, problematikou těchto chyb. Také jsem se dívala na task force eh, z hlediska Řecka, jak tady to fungovalo. To je bod 118, to tam najdete. A dále jsem se zabývala také otázkou nezaměstnanosti mladých Dále je tam také problematika Romů, tam jsou dva odstavce, protože se domnívám, že to jsou dvě témata nebo dva, která by se neměla zamlčovat v Evropské unii, jsou důležité. Je to bod 130 a 131. Eh, tam je eh, skutečně politování hodné, že máme velmi málo údajů ohledně těchto prostředků, to znamená, není možné vlastně vyčíslit, kolik eh, finančních prostředků se dává k dispozici těmto romským populacím a tak dále. Co se týče výzkumu, pane komisaři, tady se obracím na vás, myslím si, že <laughs> byste tady se měl vyplížit z této místnosti z hlediska těchto čísel ohledně výzkumu. Tady my samozřejmě Eh, požadujeme určité zlepšení a ty, to je eh, eh, bod 182, jsou tam tedy výhrady ohledně výzkumu. A co se týče pomoci jako takové, tady máme výhrady, které jsme převzali, ale nejsou v plné míře úplně přiměřené. Čím já se zabývám? Mě znepokojuje to, co udělalo generální ředitelství z hlediska rozšiřování, to znamená předběžné financování asi stoprocentní jako odhad. Stoprocentní předběžné financování jako odhad a pak vlastně se zabývat tedy takzvaným recovery, to znamená, eh, jde o to, abychom používali tento správný termín v tom pravém slova smyslu, to znamená, abychom skutečně zajistili správnost těchto výdajů, způsobilých výdajů. To znamená, generální ředitelství rozšiřování postavil tak trochu na hlavu to, co je záměrem evropské legislativy. A proto jsem se o tom tam stručně zmínila. Co se týče Ukrajiny a jednotlivých um, problémů, to je od bodu 161, potom tam máme problém ehm, města Tindu, to je 166. My jsme se s tou problematikou Tindu už zabývali několikrát a myslím si, že bychom i v budoucnosti měli tuto problematiku řešit, jak toto zpracovat. Hana, to je skutečný eh, jasný případ podvodu. Eh, to je 168 bod. Já připomínám, že Evropská unie v tomto ohledu vytvořila eh, dva seznamy Mm, z hlediska plate. A pro mě eh, je důležité, aby Světová banka i tedy Velká Británie v podstatě byly informováni a mají tedy eh, informace o těchto podvodech, které tady proběhly. Oni o tom věděli a nic neřekli Evropské unii. Takže já si myslím, že tady je nutný follow-up. Bod 160 se zabývá organizací, která je nevládní organizace. Je to jakási skupina pro řízení. Eh, tady opět eh, to byla otázka soukromého fungování jedné osoby a opět se jednalo o částku několika milionů, takže to si vyžaduje taky follow-up. A pak jsou tam pracovní podmínky OLAFu a také dohledového výboru. A týká se to také spolehlivosti statistiky. To je eh, bod 93. Pak tam máme bod 99, kde se hovoří o eh, částečném eh, využití některých pravidel ohledně zaměstnanců, to znamená kompenzace, uvolnění pracovníků. I tyto otázky jsou tam tady zpracovány. A pak je tady ta věčná e, otázka 318, to je vlastně evaluační zpráva. Nyní je tato zpráva vlastně k ničemu. Co my potřebujeme? My potřebujeme vyhodnotit to, čeho se dosáhlo díky těmto evropským prostředkům z hlediska Evropy 2020. A já myslím, že není užitečné prostě dát stranou tyto ukazatele, pokud se nám to nehodí, eh, tak se eh, v podstatě nepoužijí. To znamená, měli bychom se více zacílit. Všechna generální ředitelství tedy mají tyto indikátory. Takže co se týče eh, Eh, zaměstnanosti a hospodářského růstu, eh, tam bychom měli tyto indikátory používat. Takže to je stručný výtah ohledně této zprávy, je to samozřejmě zběžný přehled a já vám nyní dám slovo k této zprávě komise. Chcete se k tomu vyjádřit? Pane komisaře máte slovo. Dear Chairwoman, Vážená paní předsedkyně a zpravodajko v jedné osobě, paní Gresle, vážení poslanci tohoto výboru a e, vážení členové účetního dvora, jak víte, já zde dnes zastupuji komisi místo, místo předsedkyni paní Georgievu, ale, e, ale jsem byl jsem zde eh, v lednu i sám za sebe na slyšení a během těchto slyšení byla příležitost hovořit o výzvách a důležitých otázkách, eh, na které nás upozornil účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2013 a ve své zvláštní eh, zprávě. Postup udělování absolutoria je složitý postup, který komise bere velice vážně. Trend eh, zvyšující se chybovosti byl eh, přerušen, i když, jak víte, ta chybovost je 4,7 a komise i nadále bude pracovat na systému kontrol, zjednodušení a zlepšení výkonu. Po prvotní analýze komise je toho názoru, že návrh na udělení absolutoria, tato zpráva na něj je vyvážená a konstruktivní. Reflektují Eh, nedostatky odhalené ze strany účetního dvora a snaží se nalézt eh, nástroje zlepšení současného stavu. Vítáme úsilí, eh, které tento výbor věnuje sledování činnosti komise. Také vítáme velikou většinu doporučení v tomto usnesení o udělení absolutoria. Komise se zavazuje je naplnit a provádět tak, aby bylo možné efektivně napravit ty identifikované problémy. A tak, jak tomu bylo v minulosti, vypracovává se dopis, který již brzy dostanete, kde vysvětlíme stanovisko komise k řadě bodů, které jste zmínili. Místo předsedkyně Georgieva se zúčastní dalšího setkání vašeho výboru eh, 24. března a detailně vysvětlí stanovisko komise k vašim podrobnějším otázkám. Dovolte, abych se věnoval šesti oblastem jako úvodní reakci. Za prvé, co se týče korektivní kapacity, za druhé kontrolní systémy, za třetí výkonnost, za čtvrté bych rád řekl několik slov ke zjednodušení postupu. Za páté, rád bych hovořil o rozpočtové kázni a konečně o vnitřních politikách, ve kterých se vyznám nejlépe. Takže, paní předsedkyně a vážení poslanci, jedním z hlavních problémů je korektivní kapacita a zbytková chybovost návrh zprávy paní Gresle v bodě 109 praví, že plně podporuje politiku komise eh, při přerušování a pozastavování plateb. Komise tedy je ráda, že se toto vlastně, že toto stojí v tom návrhu zprávy a komise i nadále bude pokračovat v této své politice, když bude mít dostatek důkazů o závažných nedostatcích v systému řízení a kontroly. Ku příkladu v oblasti eh, kohezních eh, záležitostí v roce 2013 komise otevřela 265 nových případů přerušení plateb, která dosahuje hodnoty až 5 miliard euro. Mimo to komise opravila anebo e, zpětně získala v roce 2013 3,5 miliardy eur a za posledních pět let ten objem finančních korekcí dosahoval 2,2 veškerých plateb. Takže když zvážíte objem korekcí a zpětně vymožených plateb za celé ty roky, tak vidíte, že korektivní kapacita systému zajišťuje to, že eh, vlastně velká část té výroční chybovosti, kterou odhalil eh, účetní dvůr, více-méně bude zase napravena a zpětně vymožena v nadcházejících letech. A komise se tedy velice věnuje těmto všem eh, záležitostem. E, dovolte, abych se teď věnoval druhému bodu, který se týká kontroly a posilování systému. Návrh zprávy žádá komisi, aby posílila systémy, zvláště systémy sdíleného řízení. Aby se věnovala opakujícím se problémům, komise více spolupracuje s vnitrostátními orgány, poskytuje školení a nastavuje správné incentivy eh, k, k, eh, k opravám. Vy jste správně položili důraz na lepší spolupráci a na to, aby členské státy poskytovaly přesná spolehlivé údaje. Eh, komise provádí, prová, poskytuje pomoc a i audity systému řízení a jak je členské státy provádějí. Komise i e, akceptuje doporučení parlamentu a e, zvýší, zvýší e, audity, co se týče náhodně vybíraných vzorků, tak, aby se snížila chybovost členských států v těch výročních kontrolních zprávách. Když má komise nějaké závažné pochybnosti o uváděné chybovosti, tak poskytne na základě svých auditních zkušeností jiný odhad. V tomto kontextu komise je ochotná splnit žádost eh, parlamentu a zveřejnit informace členských států o chybovosti a zároveň své vlastní nejpravděpodobnější eh, eh, odhady této chybovosti, pakliže se budou tyto, dvě, tyto, tyto dva údaje zásadně lišit. Další bod. Více než kdykoliv předtím se budeme zaměřovat na výkonnost. Vy to také uvádíte ve vaší zprávě, že je potřeba zavést novou kulturu výkonnosti, aby evropský rozpočet skutečně vedl k výsledkům. Přidaná hodnota zásahu Evropské unie je stále aktuálnější a je potřeba dále rozpracovat nástroje k měření výkonnosti. A to je jednou z priorit komise v době nedostatku finančních a lidských zdrojů musíme dostat více za, každý, za každé vydané euro. To musí být zcela zásadní prioritou nejenom pro komisi, ale i pro vnitrostátní orgány, které spravují až 80 evropských fondů. Předseda Juncker chce, aby nová komise poskytla konkrétní výsledky efektivně, co se týče eh, priorit politik, které jsou vypracovány eh, v různých agendách, eh, růst, zaměstnanost, životní prostředí a tak dále. Komise i nadále bude chtít zlepšovat svou kulturu výkonnosti a procesů směrem k silnějšímu a koherentnějšímu řízení výkonnosti tak, aby mohla také přesvědčivě vydávat zprávy o výsledcích, kterých eh, dosáhla. Eh, a eh, řízení a kontrola výsledků, to už je v komisi dávno zapracováno. Ku příkladu máme každoroční ex ante stanovování cílů na komisi a také konzistentní vypracovávání zpráv ex post o plnění ve výročních zprávách a jak víte, v článku 381 zpráva podle něj, která se stala uhelným kamenem pro rámec výkonnosti i společně s programovým vyjádřením, které, doprova- které doprovázejí návrh na rozpočet. A teď k bodu zjednodušení. To je skutečně velice důležité pro nás všechny ze dvou důvodů. Zje- zjednodušení sníží náklady jak pro instituce, tak pro příjemce a bude také eh, jednodušší provádět kontroly a řídit projekty. Eh, projekty, které využívají eh, zjednodušené varianty nákladů, budou mít nižší náklady a tím budou moci přispět a zvýšit, eh, jak si prostě to naše, zvýšit výkonnost toho našeho přání, eh, skutečně se orientovat na výsledek. A co se týče eh, rozpočtové kázně ty nedostatky eh, v platbách byly eh, skutečným problémem ke konci roku 2014. Komise i nadále chce spolupracovat s dvěma větvemi rozpočtových úřadů tak, aby eh, tak, aby nějakým způsobem zvládla ty nevyplacené ještě závazky na platby. Veškeré služby komise musí spolupracovat, aby i dále zlepšovaly své odhady potřeb plateb, které budou vycházet eh, z pečlivých eh, analýz jak potřeb, tak absorpční kapacity, tak, aby mohla vypracovat střednědobí a dlouhodobí, eh, dlouhodobé prognózy výdajů. To je nezbytné pro úspěšné fungování výroční rozpočtové procedury a komise splní svůj závazek, který v tomto směru učinil. Debata v závěru eh, loňského roku na téma hrubého národního důchodu. Ta eh, proběhla úspěšně a komise má za to, že eh, přepracování čísel v hrubých národních, v hrubého národního důchodu se odvíjí od statistických postupů. Ty statistiky, které využívají, jsou nejlepší, které jsme kdy měli poukazují na výsledky investic, které učinila eh, komise, když se snažila zlepšit kvalitu statistických údajů členských států. Domníváme se, že statistika v návrhu, eh, v návrhu zprávy není zcela jaksi zaručena nebo potvrzena. A ještě stručně, co se týče vnitřních postupů a politik, a to se také týká mé oblasti, kde ze zprávy v zásadě vyplývá, že vy blahopřejete komisi eh, k provádění sedmého rámcového programu. Vítáte skutečnost, že komise provedla více než 500 auditů ex post a tak dále. Účetní dvůr také eh, vydal určitá důležitá doporučení, že složitost těch základních pravidel je také významným zdrojem problémů. Eh, které pozorujeme. Komise eh, analyzuje ty případy a bude se snažit zabránit, aby krátkodobě došlo k podobným problémům a eh, zavést zjednodušené možnosti nákladů bude také důležité pro snížení chybovosti v tomto typu výdajů. Takže já jsem velice rád, že v tom návrhu zprávy je určité povzbuzení směrem ke, směrem ke komisi a chci vám poděkovat za toto uznání. Dámy a pánové, doufám, že eh, tato první reakce nebo její nástin bude pro vás eh, názorný a i nadále budeme pokračovat naší práci v úzké spolupráci se spravodajkou a e, poslanci výboru pro kontrolu rozpočtu. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. E, teď bych chtěla dát e, slovo panu Lazarusovi za účetní dvůr. Ne, nechcete k tomu. Leda, že byste nechtěl se vyjádřit. Ne, takže kolega Pavňou bude hovořit Děkuji, paní předsedkyně. Tak jak jste to uvedla ve vaší zprávě, paní předsedkyně, zpráva OLAFu, která byla zveřejněna před několika týdny, umožnila poukázat na špatné využívání evropských prostředků v rámci Tindu. Vy jste o tom hovořila před chvílí, ale je to také ve vaší zprávě. Takže já mám několik připomínek tomuto problému. Ta první, já podporuji váš návrh, který uvádí, že OLAF měl doporučit jakýsi program eh, znovu eh, nabití těchto prostředků. A tady je otázka, proč to tedy neproběhlo, takže já bych chtěl potvrdit vaše stanovisko k této věci. Druhá připomínka. Já nechápu, eh, proč vlastně tato zpráva byla zveřejněna až sedm let poté, co se eh, toto zjistilo v rámci OLAFu. Já myslím, že eh, tady totiž bychom měli požadovat celé zveřejnění, celé zprávy. Tady velká část zůstává tedy utajena. Myslím si, že transparentnost je naprosto zásadní. A poslední, třetí připomínka eh, pokud dochází k zneužívání humanitární pomoci, tak se musíme zaměřit zvláště na eh, tu saharskou, subsaharskou oblast. Tady musí Evropská unie dohlížet na to, aby hranice byly dostatečně eh, bezpečné. Já myslím, že to je předpoklad pro to, aby tady byla zajištěna autonomie z hlediska Marockého království, tak jak to bylo navrženo v rámci organizací OSN. Takže to bylo několik připomínek k této zprávě. A bylo by tedy dobré, aby komise jak si zapracovala na těchto třech problémech v těch příštích letech. Ano, děkuji. Protože už se nikdo nehlásí, tak já bych k tomu také chtěla ještě něco. Ne, kolega Savana má slovo, prosím. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně, budu stručný. Chtěl bych rovněž poděkovat eh, autorce za návrh této zprávy a mohu říci, že silně podporuji ten celkový přístup této zprávy. Znamená to tedy, že bychom neměli být příliš političtí. Odstavce 36 až 39, když se na to dívám, nebo když jsem, je, je jedna věc, o které už jsem hovořil několikrát a už jsem na to dnes upozorňoval, když jsme hovořili s panem ministrem Reyersem, který zastupuje předsednictví, tak eh, říkáme tedy, že vlastně nemůžeme pokročit vpřed v našem úsilí mm, zaručit finanční zájmy Evropské unie a starat se o daňové poplatníky když se opravdu eh, nedostaneme k těm skutečným údajům a pokud eh, neupozorníme na ta skutečná data. A chci říci, že když se hovoříme o tom pranířování, o tom, že na někoho ukazujeme prstem, to, to je zavádějící. My nechceme někoho pranířovat, někoho zostudit. My chceme eh, poukázat na ta jména, abychom se poučili jeden od druhého. A pokud tak budeme upozorňovat, pokud to budeme dělat ve vzájemném respektu, tak eh, to pak nemůžete přece považovat za pranířování, za zostuzení někoho, koho jmenujete, ale prostě je to postup, jak kontrolovat eh, peníze daňových poplatníků, což si myslím je pro nás všechny společný cíl. A zejména odstavec 36 až 39 je tedy velice důležitý a také odstavec 59. To jsou tedy velice důležité odstavce a chtěl bych je ještě jednou podpořit. Děkuji. Vielen Dank. Mnohokrát děkuji. Já bych ještě k představení té zprávy chtěla říci, že tou myšlenkou bylo, abychom nejdříve tedy zpracovali ty informace, které byly k dispozici ze strany eh, komise. Eh, takže eh, já se domnívám, že tyto informace opravdu chce komise využívat a tyto informace by měly být tedy rozšířeny ve širším okruhu než jenom v souvislosti s výroční zprávou. Tyto údaje by se měly dostat také mezi lidi. Děkuji, pane komisaři. Já si myslím, že komise vlastně nemá opravdu důvod pro to, aby si stěžovala. Mohlo to být ještě horší, například z hlediska té výkonnosti a tak dále. Ale o tom nyní nebudeme hovořit. Možná by bylo vhodné se tím zabývat trochu podrobněji, ale myslím si, že je důležité připomenout, že Evropská unie se skládá z členských států a tyto členské státy nám musí pomáhat, aby ty věci byly lepší. I po té, co tady eh, tedy promluvil ten předseda rady, tak nemám příliš velké naděje. Já si myslím, že tato zpráva by mohla být zajímavou variantou a umožnila by rozvinout naši práci. Takže v tomto smyslu mm, já vím, že tady není určitá spokojenost z hlediska generálního ředitelství rozšíření. Já jsem tam psala, ano, něco za to změnilo, tak je to v pořádku. Nicméně implementace těch prostředků, tak eh, jak to prokázalo ředitelství rozšiřování, tak eh, to je opravdu se minulo se to cílem. My tady máme ta čísla za deset let z hlediska znovu nabití těchto prostředků. A vidíme, že to vlastně nikde nefunguje tak dobře, jako zrovna v oblasti tedy toho rozšiřování. A mě tedy by nikdy nenapadlo, eh, že eh, tady je možné opravdu znovu nabít těchto prostředků, ale je pravdou, že tyto prostředky neměly být vůbec vydávány v některých případech. Takže eh, tady je velice kreativní eh, výklad eh, toho rozpočtového práva. Popravě řečeno, dlouho se mi to nepodařilo pochopit. Teď jsem to pochopila a jsem ráda, že se to změnilo. Ostatně musím říct, že jim nic jiného nezbývalo, než to změnit. Poslední týden jsem také telefonovala s panem komisařem Hánem. Pane Parňo, ještě bych chtěla říct něco k Tindu. Já jsem na ní dostala dopis, kde bylo řečeno, že jsem ovlivněna francouzi, že jsem pod vlivem francouzů. E, vypadá to, že je to opravdu velmi důležitá otázka, je tam do toho zapleteno polisario. A já jsem se dozvěděla díky Olafu a opravdu lituji, že jsme tu zprávu až do posud neměli, já jsem ji neznala tu zprávu, ale nyní jsme se dozvěděli, že se tam například platí i polisario. A já myslím, že evropské prostředky nemají sloužit e, tomuto účelu. Proto jsme dále diskutovali s paní Georgievou a já jsem opravdu byla znepokojena tím, že 10 milionů eur se dále vyplácí. Eh, ona nám sice vysvětlila tyto účely, ale není příliš jasné, mm, jakým způsobem to funguje, protože eh, musíme to vztáhnout tomu, co se říká ve zprávě OLAFu. A navíc to nemůžeme prodat našim daňovým poplatníkům. Já opravdu už vůbec nerozumím tomuto konfliktu, ani bych tomu nechtěla rozumět, ale domnívám se, že není v pořádku, aby Evropská unie eh, platila uprchlíky, kteří by měli mít tedy přístup k této humanitární pomoci v této souvislosti. A tímto prostřednictvím se totiž financuje celá řada různých organizací. A já opravdu z toho se mi točí eh, hlava. Eh, my se domníváme, že máme klidné svědomí a přitom tady dochází opravdu k zneužívání těchto prostředků, takže eh, budu se dál zabývat touto otázkou a předložím vám také návrhy, abychom eh, si jaksi podnítili nějakou reakci na tuto záležitost. Vzhledem k tomu, že tady mám také zástupce generálního ředitelství DEFCO, tak bych chtěla vědět, jaké jsou tady zprávy ohledně ING Eh, ze strany OLAFu. Co to znamená? 430 milionů eur bylo eh, použito na financování vlastně soukromého člověka. Eh, můžete nám k tomu něco říci? Mm, myslím si, že by bylo dobré tady prokázat, že tato organizace vůbec existuje, ale tato organizace prakticky neexistuje. Takže to nic není, tam je soukromý člověk a dostal tuto částku. Takže mohli byste nám říci, jaké zprávy v tomto ohledu máte? Já samozřejmě vycházím z toho, že teda vy se třeba touto drobností nezabýváte, ale my se tím zabýváme, pane komisaři. Já bych byla ráda, kdybyste nám řekli, jak to bude do budoucna vypadat. V každém případě tedy my neustoupíme a dále budeme trvat na vysvětlení. Tedy v každém případě minimálně já. Mnohokrát děkuji, paní Gresle. Tak jako vždy jste tedy jaksi klepla hřebiček na hlavičku. Já vám mohu říct jenom následující v tomto okamžiku. Když jsme se dozvěděli, že Olaf eh, jaksi vyšetřuje z hlediska těchto prostředků, tak jsme samozřejmě s touto institucí neuzavřeli žádné nové kontrakty z hlediska toho sdíleného eh, managementu nebo sdíleného řízení. My jsme tedy mezi tím dostali tuto zprávu OLAFu. Samozřejmě zatím o tom nemohu hovořit, ale my zkoumáme tuto zprávu. A od té doby, co máme tuto zprávu, tak jsme taky centrálně zpracovali všechna čísla. A e, teď se za, zmrazili jsme samozřejmě všechny akce, které se týkají sdíleného managementu. Jakmile budeme mít e, tedy tuto analýzu, tak se vrátíme a uděláme zprávu, která bude samozřejmě vycházet z této zprávy OLAFu. Ale chtěl bych poukázat na to, že samozřejmě máte naprosto pravdu v tom, že jsou tady pochybnosti ohledně právní subjektivity této organizace. Ale k dnešnímu datu nemáme zatím žádné signály ohledně toho, že tyto prostředky byly nesprávně využity. Takže eh, musíme toto zatím ještě mm, eh, zkoumat musíme vymezit přesně, o co se tady eh, jedná. Tady nedochází k nějakému nesprávnému využívání těchto prostředků, ale spíše se to týká právní subjektivity eh, této organizace, která má zkratku IMG. Takže tím se budeme dále zabývat. Děkuji. A jak dlouho to bude, jak dlouho to bude ještě trvat? To je další otázka. Ještě bych chtěla poukázat na no to, že IMG v Pegasusu mělo úlohu a sice zaplatit spolupracovníky eh, Organizace pro palestinskou samozprávu. A my víme, že více než 10 tisíc, ne, možná 20 nebo 50 tisíc, neznám přesně tato čísla, byla použita na to, aby se vyplatili tito lidé také v oblasti Hamasu. Takže eh, tady vlastně ten účetní eh, dvůr vlastně zachytil pouze část těchto lidí. Samozřejmě to souvisí s těmi stíženými eh, podmínkami v tom okupovaném území. Takže mm, já to nevidím jako jednoduchou záležitost. Bylo kdybychom věděli přesně, kde IMG pracovalo, tak bychom samozřejmě mohli říct pozor, e, tady musíme dávat pozor. V každém případě já se budu zasazovat za to, abychom měli náhled do těchto smluv. E, já nemám dojem, že komise je opravdu e, příliš horlivě zkoumala. Mám pocit, že komise některé tyto kontrakty vůbec neproskoumala. Takže nemůžete říkat, že je to v pořádku, jak jste právě uvedli, pokud jste tedy přesně nepřekontrolovali všechny tyto smlouvy. A také v případě Pegasusu například AMG provozovalo v jednom pokoji hotelu nějaký počítač a tato věc byla tedy proplácena. Takže myslím si, že je na čase, aby komise se velmi vážně touto záležitostí zabývala a předložila nám pěknou tlustou zprávu a řekla nám, co tam bylo, jak to probíhalo, jak se to mohlo stát, aby tato organizace, která vlastně eh, nemá zakladatelské smlouvy a příslušná razítka, jak je možné, že eh, tato eh, organizace vlastně mohla být placena v rámci těchto prostředků a dostala tedy potvrzení ze strany některých generálních ředitelství. Takže vypadá to, že tady bylo propojení a že tady samozřejmě můžeme o tom diskutovat. Já jsem se celkem zorientovala v té situaci, protože ten případ jsem sledovala další dobu. Prosím, můžete se k tomu nyní vyjádřit. Já si myslím, že k dnešní době vám toho nemohu říci o mnoho víc. Ani ne o mnoho víc, než co řekl loni už komisař uh, eh, Pibalks k AMG, ale rád beru na vědomí, že si přejete obsáhlou zprávu a tu informaci dám dál. Teď eh, zkoumáme zprávu OLAFu, ale co se týče vašeho názoru, že to provádění eh, těch eh, plnění ze strany IMG, že to nekontrolujeme, ne, oni podléhají stejným pravidlům jako všichni ostatní, to není žádná výjimka, takže a vy to víte velice rychle, že IMG je aktivní zvláště v tíživých situacích a to také vyplývá ze zprávy k EDF. Čím tíživější situace, ve které eh, fungujeme, tím vyšší je riziko, že ty postupy nebudou plněny, plněny tak eh, vlastně doslova jako eh, v těch snazších, jednodušších zemích. To je potřeba vzít na vědomí, ale já tedy rozhodně beru na vědomí to, že si přejete získat podrobnou zprávu a e, dám to dál. Děkuji. E, nikdo další se o slovo nehlásí, nikdo další se e, nehlásí o slovo a nás teď čeká další. Promiňte, pan komisař, ano. Děkuji, paní Gresle. Já bych vám opravdu rád poděkoval za to, co jste řekla o e, ukazování prstem na různé subjekty je důležité e, pro Evropany i pro nás v Evropské komisi toto, protože e, naše práce se točí kolem identifikace problémů, odstartování příslušných kroků a vypracování zpráv o dosaženém pokroku. To je zcela zásadní, takže plně souhlasíme s vaším vyjádřením. Když se vyskytne problém, který někdy není ani šedý, ani bílý, nebo ani černý, ani bílý, někdy tedy spíše šedý, tak ten problém pojmenujeme a uděláme maximum pro zlepšení situace. Ale jestli dovolíte, já bych rád předal eh, vlastně slovo eh, kolegou eh, Danielsonovi, co se týče toho, co jste řekla o výročním, výročním udělování absolutoria. Ano, samozřejmě, pane generální řediteli, máte slovo. Děkuji. Já vidím, že už jste o tom hovořila s komisařem Hánem, takže nebudu mluvit příliš dlouho. Bylo by dobré pokračovat v tom dialogu během vypracovávání té zprávy. Takže dvě věci, jestli dovolíte. V té zprávě se hovoří o, e, otáz, o otázce tedy e, e, závěrečných účtů, které se týkají předběžných plateb. V DG rozšíření a v dalším DG jsme měli jeden předpis pro tyto účty. Tam se hovořilo o centralizovaném provádění a to jsme dělali ve spolupráci s příslušnými zeměmi. Co se týče tedy uh, tohoto oficiální, té oficiální uzávěrky, to se provádí vždycky eh, v příslušné období eh, společně s validací eh, správnosti a tehdy se vlastně vybírají tedy ty zpětné platby a přijdeme do styku s příjemci. A další otázka, o které jste hovořila, je otázka dočasných účetních postupů. To jsme zavedli, co se týče předběžných plateb. A předběžného financování. A to se objevilo i ve zprávě účetního dvora a my si uvědomujeme, že tady je potřeba věci zlepšit a přesně o to se snažíme, vy jste také to zmínila. Žádné, žádná taková uzávěrka, co se týče předběžných, eh, předběžného financování, už nebude. Eh, uzávěrka se bude týkat pouze a se bude provádět teprve tedy až k závěrečnému tedy srovnání účtu. Ale já chci zdůraznit, že ty dočasné účetní postupy to není totéž jako, eh, jako vlastně uzávěrka, co se týče legality a správnosti. My jsme o tom hovořili i s účetním dvorem a je to také problém, který chceme si vyjasnit s vámi v tomto procesu. Takže tolik ode mě. Děkuji. Já už jsem eh, pochopila, že vlastně tyto dva postupy jsou eh, vlastně účetně odlišeny. Ale já jsem to tak úplně jaksi obsahově eh, podrobně nemyslela. Já jsem vlastně to neměla za možné, takže jsem, takže, takže to jsem ani tak nemyslela. Kolega z účetního dvora, prosím. Děkuji, paní předsedající jménem účetního dvora bych rád vyjádřil naši eh, vděčnost za to, že jste eh, uctila památku našeho zesnulého kolegy. My si velice vážíme eh, jeho příspěvku a já o tom budu hovořit ještě při výměně názorů s vámi v Dubnu, co se týče výroční zprávy za rok 2014. A druhá stručná poznámka se týká toho, že v účetním dvoře považujeme usnesení o udělení eh, absolutoria eh, jako velice významný vstup při plánování naší práce a našeho eh, příspěvku ke kontrole veřejných financí, a co se týče výměny názorů pod bodem 4, tam se objevil problém národních deklarací. Já chci vysvětlit, že Evropský účetní dvůr je toho názoru, že ty národní deklarace ve své současné formě nemají veliký smysl, co se týče, co se týče udělení absolutoria, eh, toho, jak se zhošťujeme naší odpovědnosti vůči smlouvě. Děkuji za upřesnění a vysvětlení k tomu předchozímu bodu. Ano, k tomu by bylo možné ještě eh, připojit další eh, poznámky, ale to neuděláme. Děkuji za to upřesnění. Teď jsme uzavřeli tedy tento bod programu a budeme pokračovat dál. Eh, s bodem 6 na našem pořadu jednání. Eh, Martino Sitoty, EDF. A to je zvláštní zpráva účetního odboru udělení absolutoria eh, paní kolegyně Dlabajová. Děkuji. Vece děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že trošku chraptím a doufám, že se mi podaří mluvit srozumitelně, ale Martino, ještě prosím chvilku, protože celá řada lidí teď odchází tak chvilku počkáme. Pane komisaři, vy s námi ještě zůstanete? Martina. Thank you. Uh, Dobře, děkuji. Evropský rozvojový fond představuje velice důležitý eh, nástroj pro financování rozvojových zemí, zejména se to týká zemí AKT. Čili pro mě v této zprávě bylo velice důležité nebo klíčové eh, definovat tři skupiny věcí. Za prvé skupina priorit, stanovit priority, za druhé také formulovat poučení z minula a tou třetí nejdůležitější věcí bylo formulovat doporučení pro budoucnost. Co se týče priorit, nejdůležitější je definovat strategii pro EDF na základě politických kritérií, ale také na základě ekonomických a finančních kritérií, které souvisí se společným um, kritériem účinnosti a účinného řízení. Když se hledáme odpovídající nástroje, musíme brát v úvahu také vysoké riziko, které je v rozvojových zemích. Samozřejmě tato vysoké riziko souvisí s geopolitickými, institucionálními a e, dalšími podmínkami v těchto zemích. Dále v této zemi chci také podporovat lepší využívání inovativních finančních nástrojů a také eh, lepší zprávu a lepší dohled. Také bych zde chtěla podpořit eh, speciální investiční facilitu EIB a také tzv. blending, smíšené financování, aby se také využilo využívání nebo zlepšilo využívání evropských zdrojů. Priorita číslo čtyři. Navrhujeme v dlouhodobém horizontu také začlenit eh, Evropský rozvojový fond do rozpočtu EU. Samozřejmě je to tedy v tom dlouhodobém horizontu. Pátá priorita. Paralelně s tím také děkuji za spolupráci národním organizacím, zejména těm, které spadají pod OSN a také instituce Světové banky. Druhá skupina, o které chci hovořit na základě našich analytických eh, prací, je tedy poučení, které jsme si vzali z minulých obdobích a je zde celá řada velice důležitých poučení, jak zlepšit kontroly, jak zlepšit audity, jak zlepšit monitorování systémů to znamená ex ante kontroly. Pokud chceme zlepšit eh, zákonnost a řádnost eh, podkladových transakcí, když chceme snížit chybovost, když chceme také zlepšit identifikaci eh, příčin a když chceme také navrhnout dobrý korektivní plán. Také je zde ještě dost prostoru k tomu, abychom zlepšili systémy řízení rizik a dozorující systémy. Dále jsou zde doporučení, která navrhujeme pro budoucnost. Ta doporučení jsou detailně uvedena v tom návrhu zprávy. Za prvé, doporučuji, abychom jasně stanovili a definovali strategii pro budoucnost EDF a pro související aktivity a abychom také připravili speciální systém finančních nástrojů, které samozřejmě budou také vycházet z zásad transparentnosti a účinnosti. Druhé doporučení. Ve zprávě podporujeme také e, komplementárnost budoucího EDF a e, principu víceletého finančního e, rámce na období 2014 až 2020. Jsem přesvědčena, že to povede k praktickému snížení chybovosti, nedostatečného plnění a také nedostatečné transparentnosti. Třetí doporučení je kde si myslím, že bychom také mohli ještě aktivně přispět do diskuse, která se týká budoucnosti EDF po roce 2020. Samozřejmě to bude také úlohou pro, ten, pro to další eh, období Evropského parlamentu. Také podporuji integraci EDF do souhrného rozpočtu EU, protože by to podpořilo možnost demokratické kontroly i se zapojením Evropského parlamentu. Také by to pomohlo stanovit strategické e, priority a také dohlížet nad prováděním souvisících programů. Nakonec bych ještě chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům, s nimiž jsem dobře spolupracovala. E, také všichni z nich přispěli značnou měrou k přípravě mé zprávy. Chtěla bych všem poděkovat. Lhuta pro e, podávání pozměňovacích návrhů je 5. března a myslím si, že také ještě i další stěnový zpravodové určitě po tom pohovoří, protože jsme spolu na tom pracovali. Mnohokrát děkuji a děkuji za tu e, snahu kterou jste rozvinula vzhledem eh, k analýze tohoto eh, rozvojového fondu. A teď se chci zeptat stínový zpravodajové. Chcete se vyjádřit? Není tomu tak? Komise, máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedající. Já bych nejprve chtěl uh, také poděkovat účetnímu dvoru i paní zpravodajce za jejich zprávy, které jsou vždy velice užitečné. I tedy eh, je dobrá, eh, dobré stanovisko rady, které zde připojeno. My jsme zcela zajedno s paní zpravodajkou, že potřebujeme jasné strategie a priority pro Evropský rozvojový fond. Na tom také pracujeme již celá léta. A co se týče právního základu, my jsme si stanovili tyto priority podle smlouvy z Kotonu v naší agendě pro změnu i v textech, které jsme vlastně vypracovali v rámci schvalování nového eh, rozpočtu a výhledu na, rozpočte, na rozpočet. Co se týče těch obecných priorit pro ERF, jsme Eh, zavedli eh, nové neformální, vlastně novou neformální účast parlamentu, takže jsme ochotni, na rozdíl od minulých rozpočtových období a v analogii na další eh, nástroje rozpočtové, také vstoupit v neformální dialog s parlamentem, co se týče strategie a připravování programu pro ERF. Takže jsme vlastně v tomto směru eh, vyšli parlamentu hodně daleko vstříc, i když na to vlastně nemáme žádný právní základ, který by nás tomu nutil. A jsme velice eh, tedy eh, máme zájem na to, jak jak navrhuje paní zpravodajka, co se týče provádění těch minulých fondů. Jsme tedy ochotni vést tento dialog dál a zapracovat to i do budoucího naplňování. My jsme si vědomi toho, že ta chybovost je stále ještě příliš vysoká a Eh, pracujeme na tom, nechali jsme si vypracovat i vlastní studii, jako to děláme každý rok, eh, abychom přeskoumali naše vlastní podklady a došli jsme k závěru, že ten systém stále ještě eh, obsahuje nedostatky, pracujeme na jejich odstranění. Co se týče otázky, kterou také vznesla paní zpravodajka, že bychom mohli lépe vypracovávat zprávy i o výsledcích. K tomu ji mohu informovat, že brzy eh, zveřejníme nový dokument, kde vypracujeme nový rámec měření výsledků od eh, letošního roku. To bude teprve jaksi dočasné, ale od příštích Eh, roků budou moci vznikat takovéto zprávy, takže ty zprávy se nebudou eh, vypracovávat nejenom co se týče vstupu, ale i výstupu a výsledku. A jinak bereme na vědomí mnoho z těch bodů, které paní zpravodajka zmínila. Zvlášť chci poukázat na to, že co se týče těch operací rozpočtové pomoci, tam ta chybovost značně klesla, ale nejsme příliš spokojeni s jednou větou té zprávy, která upozorňuje na to, že právě eh, co se týče té rozpočtové podpory eh, je velice těžké eh, ty prostředky kontrolo, kontrolovat. To je právě specifikum té rozpočtové podpory, že to nejde až do posledního eura zkontrolovat, ale my jsme vypracovali vlastní hodnotící systémy, abychom mohli zajistit, že i Eh, tedy použití prostředků té rozpočtové podpory a naplňování výsledků s nimi spojených, že se to kontroluje a uvádí do souladu s plány. A bereme na vědomí, že co se týče jednotlivých eh, problémů příjemců, jsou větší problémy než u jiných. To platí eh, zvlášť pro nevládní organizace, mezinárodní organizace. My velice cíleně pracujeme na této oblasti, ale v zásadě jsme toho názoru, že se nám podařilo dosáhnout slušného pokroku, že se držíme cílů nastavených parlamentem a e, tedy děkujeme za velice konstruktivní zprávu jak paní zpravodajce, tak účetnímu dvoru. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A mohl byste nám ještě něco říct také k otázce Ghana? To je také otázka rozvojového fondu. Jak to bylo, eh, jak si zpracováno a kdy můžeme dostat zprávu o výsledcích? Tento případ je velmi známý, mimořádně známý. Mohu poukázat na to, že od roku 2012 z jiných důvodů jsme neproplatili žádnou další rozpočtovou pomoc. A souvisí to s tím, že ty základní podmínky pro rozpočtovou pomoc, to znamená stabilita, toto kritérium už nebylo touto zemí naplněno, takže nezávisle na této problematice jsme již nevyplatili žádnou tuto pomoc. A to do té doby, než se zlepší makroekonomická situace. Takže my se domníváme, že naše prostředky nebyly přímo postiženy eh, tímto podvodem, ale samozřejmě budeme to zkoumat velmi přesně. A pokud se k tomu ještě mohu dále eh, vyjádřit, tak právě rozpočtová pomoc je důležitá páka. Právě proto, abychom eh, se podívali na některé problémy, když eh, se podíváme na tuto otázku Gany, tak Samozřejmě, pokud dáváme jiné eh, prostředky, tak nemůžeme tento problém ošetřit. Ale pokud jsou to rozpočtové prostředky, tak to je velký podnět právě pro tu místní vládu, aby tento problém vymezila a řešila. To je právě speciální eh, atraktivita nebo účinnost těchto rozpočtových příspěvkových prostředků. Děkuji. Spravodajko, chcete se k tomu ještě vyjádřit? Martino, ne? Paní Schmidt. Děkuji. Já mám ještě jednu otázku. Tady se hovořilo o neformálním dialogu, který probíhá, protože v této oblasti vlastně neexistuje právní základ. A to je také to, o čem jsme hovořili při vypracovávání této zprávy, že by bylo dobré, kdyby tedy toto také přišlo pod kontrolu eh, parlamentu a nejenom bank, ale jedna otázka. Eh, co budeme mít z toho neformálního dialogu, mimo to, že můžeme říci, co nám nevyhovuje, anebo že by se něco mohlo eh, dělat lépe, jaký tedy, jaká teda přidaná hodnota tady z toho bude, nebo možná dobře nechápu ten pojem neformální dialog, ale ráda bych eh, poprosila o vysvětlení. Děkuji. Prosím. Ano, já k tomu nemohu o mnoho víc říct. My eh, máme tento nástroj v rozpočtu, to je nový, eh, nový nástroj, strategický dialog, ten jsme zakotvili a máme na to i prováděcí předpisy. A tady je jasné politické angažmá komise, ke kterému se komise přihlásila v rozpočtu tedy rozpočtových nástrojů i e, tedy právních nástrojů. Je toto zakotveno. Takže co se týče ERF, my nemůžeme e, změnit situaci, že Evropský parlament se nemůže podílet na vytváření právního základu pro ERF to by vyžadovalo jinou, jinou umluvu, než eh, existuje umluva z Kotonu. Takže eh, v, za situace neexistence tedy příslušného právního základu můžeme pouze nabídnout, že analogicky k DCI můžeme a parlamentu nabídnout, aby tedy příslušný komisař politicky mohl říci, že vezme tedy, eh, nebo že převezme body tedy navržené parlamentem, anebo že, je, že s nimi nemusí souhlasit. Jestliže podle vás to nemá smysl, tak je to škoda, ale myslím si, že třeba při přípravě eh, budoucí situace mm, Evropského rozvojového fondu eh, na období 2014 až 2020. Myslím, že tento dialog už bychom mohli tady rozpohybovat u nás výbor, ve výboru pro kontrolu rozpočtu by to mohlo být klidně i trochu více, abychom měli trošku větší vliv, ale na každý pád určitě toto je také požadavek našeho výboru. Nikdo další se o slovo nehlásí, děkuji. Lhůta je tedy 5. březen jako o e, rozpočet komise a další bod se týká udělání eh, absolutoria Evropský parlament a slovo má kolega Merci, Děkuji, paní předsedkyně. A skutečně, eh, vzhledem k tomu, že jsem zpravodaj za toto absolutorium na rok 2013, jsem si řekl, že mm, musím zkoumat, zda tyto prostředky, které vyplácí vlastně daňoví eh, poplatníci, jsou dobře vydávány. My e, potřebujeme podporu evropských občanů a musíme jim tedy prokázat, že jsme schopni na všech úrovních zlepšit efektivitu e, práce našeho parlamentu, a to každodenně. Evropský parlament tedy musí vyvíjet e, snahu v některých oblastech, musí se snažit o zlepšení zprávy veřejných financí a zvláště v těch oblastech, kde toto zlepšení ještě možné. A proto mojí zprávě požaduji, aby došlo ještě k dalším snahám, a to v některých oblastech, které nyní uvedu. První oblast, o kterou se jedná a kde podle mého názoru je nutné, aby došlo k zlepšení, to je nutnost zorganizovat otevřené, identifikované aktivity z hlediska výročního auditu. Další možnost zlepšení je proplácení subvencí těm eh, skupinám návštěvníků. Je to 13 hotovosti, 25 eh, převodem a to v roce 2013. Proto, abychom lépe zabezpečili tyto finanční výměny mezi parlamentem a návštěvníky, tak eh, by nebylo vhodné, abychom i nadále měli toto procento z hlediska hotovostních výplat. Třetí možnost zlepšení to je konstatování, že došlo eh, k navýšení nákladů na jednotlivé mise. Bylo to vlastně eh, navýšení o 7 Myslím si, že videokonference by měly být upřednostňovány před cestami a misemi, které jsou organizovány. To je vlastně čtvrté téma. Měli bychom posílit kontroly z hlediska náboru tzv. lokálních asistentů, to znamená ze strany třetí strany. Počet lokálních asistentů šel od 0 do 43 během roku 2013. To je opravdu přehnané, mít 43 takovýchto asistentů. Pátá možnost zlepšení ta se opírá o to, že je tady nedostatek parity. Jestliže máme 43 asistentů na jednoho poslance, tak si eh, eh, kladu otázku, jaký je plat těchto místních spolupracovníků, pokud jich je tolik, tedy 43. Další možnost zlepšení, zlepšení parity eh, v jednotlivých správních orgánech parlamentu. Ženy představují jenom 29 z hlediska vedoucích jednotek, 33 generálních ředitelů a 34 ředitelů. Takže, pánové, musíme jim nechat místo eh, v této zprávě. A myslím, že je řada na vás, dámy, abyste tady pracovali, protože opravdu vaše zastoupení není příliš vysoké. Šestá možnost zlepšení je nutnost skloubit eh, politiku Eh, rehabilitace a restaurování jednotlivých nemovitostí eh, a také zlepšování cen v jednotlivých restauracích, kantýnách, které existují v našich budovách. I tady bychom měli sjednotit tyto ceny mezi eh, restauracemi těmi, těchto tří evropských institucí. My tady máme určité spoždění jako Evropský parlament. Sedmá možnost Měli bychom eh, jednotným způsobem řídit takzvané domy Evropy, a to z hlediska Evropské komise, Evropského parlamentu. Měli bychom se podělit o náklady na tyto domy Evropy. Já myslím si, že tyto domy Evropy jsou výhodou umožňují šířit povědomí o evropských institucích a o Evropském parlamentu. A to ve chvíli, kdy konstatujeme, že proti Evropané jsou příliš početní a proto by bylo dobré tady dohodnout jakousi dohodu mezi Evropským parlamentem a komisí. Osmý bod. Měli bychom eh, předávat eh, výsledky ohledně vyhodnocení statutu a plateb takzvaných akreditovaných asistentů. Vedle těchto osmi oblasti, kde může dojít k zlepšení, tak eh, musíme být spravedliví a musíme tedy uznat, že naše zpráva zaznamenala také pozitivní výsledky. Například generální ředitelství útvarů pro parlamentní výzkum. Dále tam máme DG SAFE, který eh, toto ředitelství také vzniklo. Je dobré, že došlo k internalizaci eh, těchto Eh, z těchto eh, bezpečnostních služeb, což umožnilo zajistit velké úspory. Dále jsme zaznamenali také vlastně snížení o 5 eh, různých výdajů na mise poslanců. Dále jsme konstatovali snížení výdajů na evropskou televizi 5 milionů jsme zaznamenali v roce 2014 a přitom došlo k navýšení těchto přenosů mezi rokem 2012 do roku 2014 od 5 tisíc se to zvýšilo na 8 tisíc přenosů. Další spokojení souvisí s tím, že jsme zlepšili kvalitu kontraktů, které byly uzavřeny s takzvanými akreditovanými asistenty. Došlo k obnovení těchto kontraktů a sice v květnu 2014. A dále došlo také mm, dočasnému k zákazu zaměstnávat členy rodiny nebo partnery, manžely a manželky. Víte, že jsme v určité období zaznamenali tento trend, který mi připadal zcela nevhodný, takže roku 2013 byl vydán zákaz pro nábor rodinných příslušníků a to je také dobrá věc. Za šesté, generální ředitelství eh, realizovalo tak úspory 25 milionů eur za tlumočení a překlady. Dochází k postupné internalizaci také útvarů pro výpočetní techniku, to je také přidaná hodnota, kterou jsme zaznamenali. A dále došlo také k snížení nákladů na tisk dokumentu Evropského parlamentu, i když v tomto ohledu bychom měli ještě pokročit. Pro vaši informaci, pozměňovací eh, návrhy by měly být předány 5. března místo 3. března poledne eh, a hlasovat se bude 24. března. A na závěr bych chtěl ještě poděkovat eh, všem útvarům, s kterými jsem vedl dialog v rámci eh, slyšení a také bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům, s těmi se setkám po 5. Eh, březnu, tedy mezi 5. březnem a 24. březnem, budeme mít eh, několik setkání, abychom připravili závěry této zprávy, o které se bude tedy hlasovat, připomínám, 24. března na našem výboru pro kontrolu rozpočtu. Mnohokrát děkuji za představení tohoto návrhu zprávy a nyní kolega Savana. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se rád vyjádřil k této zprávě. Chtěl bych pogratulovat zpravodaji k této zprávě. Myslím si, že asi znáte takové eh, pořekadlo, že tedy z drobných potůčků se nakonec eh, stane řeka, takže to si myslím, že o to zde jde Eh, jde tedy o to, aby každé euro, každé, každé drobné jsme vlastně dávali dohromady a nakonec tedy z těch úspor eh, se stane vlastně velká řeka úspor. Takže tato zpráva opravdu mm, se, stan, se věnuje různým věcem a také usiluje o různé způsoby, jak šetřit. Je tam jedna věc, která mě trošku chybí a možná v tom směru předložím pozměňovací návrhy. Myslím si, že bychom se měli zamyslet nebo podívat se na to, jak je to s cestovními výlohami. A měli bychom se na to dívat, eh, vlastně měli bychom všem měřit stejným metrem, bez ohledu na to, eh, v jaké úrovni um, jsou ti úředníci, nebo zda se to týká poslanců, zda se to týká tedy běžných řadových poslanců, protože třeba pro řadové poslance je to poměrně přes přísné ty podmínky musíme vždy vynakládat veškeré podpůrné eh, dokumenty, které se týkají těch cestovních výloh a myslím si, že tyto podmínky by měly být stejné úplně pro všechny. Děkuji. Kolegy Gabrandy, bitte. Eh, kolega Gabrandy. Chair. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěl poděkovat panu Parňu za zprávu, kterou připravil. Myslím si, že je to velice dobrý výchozí bod pro přípravu postupu udělení absolutoria Evropskému parlamentu za rok 2013. Mám jeden obecný komentář. Jsme jeden rok po volbách a nevím, jaké vy máte zkušenosti, ale mé zkušenosti v Nizozemsku byly takové, že během předvolební kampaně pro nás bylo velice obtížné hovořit vlastně o tom skutečném obsahu práce poslanců zde Jaký byl důvod? Jak média, tak i veřejnost eh, si velice často stěžují na to, že Evropský parlament má velké výlohy, že Evropský parlament nepracuje transparentně, že se zde vyplácí velké náhrady poslancům a tak dále. A když se podíváte na průzkum Eurobarometru, který se týká právě image Evropského parlamentu, tak vlastně uvidíte to tež uvidíte, že většina evropské populace nebo velká část evropské populace nemá pozitivní názor na Evropský parlament. A můžeme dokonce jste vidět, že podle toho průzkumu 25 těch respondentů řeklo, že má negativní názor na Evropský parlament. A proč? Myslím si, že z velké míry je to způsobeno právě těmi finančními záležitostmi, které se týkají tohoto parlamentu. Myslím si, že nestačí pouze dobré řízení a opatrné zacházení s veřejnými penězi. Jde prostě o to, abychom se měli, abychom zde pracovali zodpovědně a abychom také se zamysleli nad tím, jak jste pracovat, abyste nebyl tento, tato negativní image. Protože třeba v mé země, minimálně v mé zemi je to velice obtížné. Myslím si, že v celé řadě věcí, v celé řadě zemí se hovoří o tom, že vlastně jste málo hovoříme o nějakých podstatných věcech a spíše se pořád zabýváme financováním. Um, takže já vítám návrh zprávy, který vypracoval pan kolega Parňo. Zcela jistě také předložím několik pozměňovacích návrhů souhlasím s tím, abychom se soustředili na věci, na které upozornil kolega Parňo a další, ale ještě bych chtěla říci, že pro mě je také poměrně smutné to, jak bylo reagováno na udělení absolutoria za loňský rok. Například byly tam články, které se týkaly denních náhrad, mm, právní eh, nebo služby Evropského parlamentu na to reagovaly velice neuspokojivým způsobem. Takže si myslím, že zde ještě celá řada věcí, které je možné zlepšit. Samozřejmě e, teď se vlastně díváme na ten rok, na tu situaci před dvěma lety, ale když si třeba vzpomenu na to, co se teď probírá na byru Evropského parlamentu, kde se hovoří o tom, že by se možná měly navýšit e, třeba náhrady na sekretariát nebo další náhrady, tak to si myslím, že jde špatným směrem a že to tedy není příliš nápomocné tomu, jak zlepšit obecnou image Evropského parlamentu. Pak je zde také ta otázka počtu místních asistentů, protože to vypadá, že mnozí z nás mají hodně místních asistentů. Naopak vím, že někteří kolegové nemají vlastně vůbec žádné asistenty ani v Bruselu, ani ve Štrasburku, ale mají asistenty pouze ve svých domovských zemích já to nechápu. Myslím si, že je jasné, že při přípravě na volby mm, asi narostl počet asistentů, těch, těch místních asistentů. Myslím si, že zcela jistě bychom se na to měli podívat jako výbor pro rozpočtovou kontrolu. Předložím tedy několik pozměňovacích návrhů, abychom nakonec tu zprávu posílili. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Já jsem také na seznamu řečníků a řekla bych, nebo navázala bych na to, co řekl pan kolega Brandy. Já nemám pocit, že jsem přeplacená zde. Já si myslím, že stojím za ty peníze. A já jsem opravdu proto, aby se navýšily částky pro sekretariáty a také počet eh, pracovníků, protože ti mi umožňují pracovat korektně. A Samozřejmě, já bych nebyla ráda, kde bych byla připravenu o tuto možnost. A když se podíváte na mzdy v průměru v Německu, tak vidíte, že je nutné prostě nabídnout takové prostředky těmto lidem, aby se přesunuli sem k nám. Takže byla bych proto, aby se navýšily eh, tyto částky. Poprvé tento rok dojde k tomuto zvýšení platů tyto platy se navýší. Poslední navýšení proběhlo roku 2010 a 2011. Od té doby nedošlo k navýšení, takže e, já myslím, že jakákoliv změna e, měsíčních platů v rámci normálního navyšování samozřejmě bude pro nás představovat určitý problém a to brzy uvidíte. Takže bych chtěla eh, výrazně jaksi potvrdit to, že je nutné lépe vybavit poslance. Já jsem 18 let již poslankyní. 8 jsem pracovala v regionálním parlamentu a tam jsme měli přesně stejnou diskusi. A to je věc, která se týká mnoha lidí. A žádný novinář nepřišel na to, aby prostě svoje platy stále srovnával s průměrným platem a přitom eh, prostředky na poslance jsou stále takto srovnávány. Kdybych neseděla tady, ale jinde, tak bych vydělávala také dobře. Proto já chci říct, že musíme mít nezávislé poslance. Nemůžeme mít poslance, kteří by byli placeni ještě jinut. A tady je problém, že máme kolegy, kteří v podstatě v dosti velké míře mají jiné zdroje. Já si přeji nezávislé poslance, já jsem nezávislá poslankyně, takže v každém případě myslím, že já stojím za tyto peníze a e, bylo by dobré takto postupovat. Co řekl e, kolega e, Savana, tak tady ten problém je v tom, že tady máme obrovský počet spolupracovníků. Nejedná se jenom o poslance. Víte, že eh, můžete jenom na tři dny odjet v rámci delegace. Samozřejmě, my jsme byli na Haiti, tam a zpět. Eh, bylo velmi důležité, aby jsme tam byli. A já bych byla ráda, kdyby od té špičky eh, také se uplatňovalo stejné pravidlo, to znamená pouze tři dny. Takže byla bych ráda, kdyby pan Parňo si toto uvědomil. Já myslím, že musíme vše měřit stejným metrem. To znamená tři dny na mise nebo na cestu. Ano, to by bylo v pořádku, ale mělo by se to týkat všech. Ty restrikce, které si my sami sobě stanovujeme, tak by se měly týkat i ostatních. E Myslím, že tedy by se tato zpráva měla ještě propracovat, je to dobrý základ každém případě já jsem proti tomu, abychom se domnívali, že eh, poslanci by eh, měli jaksi být méně odměňovány. Já myslím, že pokud vysvětlíme lidem, co tady děláme a proč některé věci děláme a proč tedy dostáváme to či ono, tak myslím si, že to je aspoň záruka částečného úspěchu. Já si myslím, že pokud budeme tedy nějakým způsobem devalorizovat eh, tuto práci, tak nebudeme mít úspěch. Já myslím, že musíme ofenzivně ukazovat, co tady děláme a to je tedy připomínka, kterou jsem k, tomuto, k této zprávě chtěla ještě uvést. Další řečníci, kolega Tero. Já, Frau Vorsitz. Ano, paní předsedající. Já jsem bohužel uh, slyšel jen druhou část vaší výpovědi k těm uh, cestám delegací. Bylo by potřeba najít řešení, které také bude realizovatelné. Buď můžeme tedy jako delegace cestovat a pak to bude mít smysl, anebo od toho můžeme upustit. A když tedy eh, máme 12 hodin časový rozdíl a ta cesta trvá 26 nebo 32 hodin, tak když potom se to má zapracovat do těch třech dnů, tak to vlastně dopadne tak, že ta delegace přijede ráno a večer a večer odjede. To z hlediska kontroly rozpočtu nedává smysl. Takže co se týče kontaktu s Japonskem, Indonésií, Jižní Koreje a, a tak dále, tam je potřeba vypracovat takové systémy, aby delegace měly čas na nějakou slušně proveditelnou návštěvu a ta doba cesty musí také respektovat eh, časové rozdíly a délku té cesty. Jinak z hlediska eh, výbor, výboru pro rozpočtovou kontrolu bychom to museli považovat za nesmyslné. V jiném, roz, v jiném eh, výboru se tvrdilo, že my ve výboru pro kontrolu rozpočtu vlastně jsme můžeme za to, že ostatní delegace, ostatní výbory vůbec nemohou fungovat. Protože prosazujeme, aby se slušně zacházelo s rozpočtovými prostředky. A teď, když ty prováděcí eh, předpisy se vlastně natahují ad absurdum, eh, tak se vzdalujeme té původní, tomu původnímu záměru šetřit finančními prostředky. Takže to je nebezpečí, na které jsem na tomto místě chtěl upozornit. My jako výbor pro rozpočtovou kontrolu nemůžeme mít nic proti tomu, když nějaká delegace poslanců někam jede, tak aby to mělo tedy nějaký smysluplný vliv na parlamentní eh, práci. Co se týče cesty eh, našeho výboru na Haiti, tam taky bylo nutno překonat ty časové zóny a teď probíhají různé velké debaty eh, v parlamentu, kde se, eh, jsou pokusy tedy obvinovat z těchto úsporných opatření náš výbor. To si myslím, že není dobře. Děkuji. Já jsem eh, se k této otázce nevyjádřila. Vím, že tyto pokusy tady, tady jsou, ale tady je na vině jenom předsednictvo. Já si myslím, že když platí tyto, eh, tato pravidla pro eh, poslance, tak musí platit stejná pravidla také pro úředníky. Ku příkladu, když generální tajemník letí do Washingtonu, jak už eh, k tomu došlo, tak je správné, aby skutečně stejná pravidla platí pro všechny. A nyní pan kolega Panio. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji drahým kolegům za jejich vystoupení a za to, že vyzdvihli kvalitu práce, kterou jsem provedl v rámci tohoto absolutoria za rok 2013. Pokud to připomínám, že je to absolutorium za rok 2013, je to proto, že jsem eh, nechtěl hovořit o něčem jiném. Chtěl jsem se soustředit pouze na tento rok 2013. A přitom vidíme, že tady jsou určité problémy, které jsou stále v roce 2014 a budou se objevovat opět v roku 2015, například náklady na cesty, tak jak o tom hovořil náš kolega Savanama který řekl, že my členové Evropského parlamentu musíme vše dokladovat a že v tomto smyslu je nutné, aby všichni byli podrobeni stejným pravidlům. To znamená, eh, nesmí se to týkat eh, pouze členů parlamentu. Takže eh, můj kolega udělá tento pozměňovací návrh, který mi připadá pozitivní, protože upozorní na to, že všichni musí mít stejné podmínky. Pan Garbandy hovořil o otázce, která je politická převážně. To znamená eh, 25. května 2014 byly volby a volby budou zase roku 2019. Takže jakým způsobem v tomto období můžeme zlepšit náš image v očích těch 500 eh, milionů Evropanů? Můžeme konstatovat, že mezi rokem 2009 a 2014 antievropané a tyto nálady se rozvinuly. A vy jste řekli, kolegové, že pravděpodobně v určitých případech to souvisí s tím, že mají jaksi mm, špatný pohled na Evropskou unii, že je špatný image Evropské unie. A pro některé Evropany Mm, se jeví, že Evropská unie není schopna je dostat eh, z krize, které čelí. Zároveň cílem této zprávy, kterou vám předkládám, je, abychom stále zlepšovali fungování Evropské unie tak, abychom se mohli stát určitým příkladem z hlediska našeho fungování, zvláště v některých otázkách. Vy jste se zmínili o lokálních asistentech. Je opravdu nenormální, abyste to také zdůraznila, paní předsedkyně, aby členové parlamentu neměli žádného akreditovaného asistenta v Evropském parlamentu a aby používali pouze lokální spolupracovníky. To není normální. Prací eh, člena parlamentu není, aby byl eh, nějakým sociálním pomocníkem své populace, ale jeho úkolem je, aby především pracoval zde jako zákonodárce. A vy jste správně řekla, paní předsedkyně, že to je poslání, které musíme vyzdvihovat. Takže tady musíme také přijmout určité rozhodnutí. My jsme eh, konstatovali, že je tady ten rozptyl mezi nulou a 43 lokálními asistenty, zatímco máme 1700 akreditovaných asistentů kteří během roku 2013 zaznamenali zlepšení svých pracovních podmínek. A to je dobře, tak jak jste to řekla, paní Gresle, protože to může zlepšit práci členů parlamentu. Ale není normální konstatovat exponenciální navýšení těchto počtů lokálních spolupracovníků až do roku do počtu 43 a důvodem je samozřejmě příprava na volby a volební aktivity. V podstatě není povoleno, abychom také eh, měli spolupracovníky, kteří pak se účastní různých volebních kampaní bez ohledu na to, z jaké země pocházíme. I to by bylo vhodné připomenout. A velmi správně jste uvedla, paní předsedkyně, že nejsme přepláceni během roku 2015 navýšení nákladů na sekretariát eh, se projeví. Víte, že od roku 2010 nedošlo k navýšení, takže je dobré, že teď dojde k tomuto zvýšení, protože my potřebujeme uh, vysoce kvalifikované a dobře zafinancované spolupracovníky. To víte všichni, vy jste se všichni účastnili trialogu, měli jste kontakty s komisí a s Evropskou radou a je v našem zájmu, pokud chceme být alter ego, tedy na stejné úrovni jako vyjednavači z těchto uh, dalších institucí. Je tedy v našem zájmu, abychom měli spolupracovníky, kteří budou mít vysokou úroveň, tak jak je tomu u spolupracovníků komise. My potřebujeme osobní spolupracovníky, kteří jaksi eh, budou umět zvládat svoji práci a eh, proto, aby tady byla vyšší politická účinnost. To je velmi důležité. A co se týče nových pravidel parlamentních delegací, Eh, tady jsem neúplně pochopil, eh, o co šlo ve vašem vystoupení. Proč? Protože já uvedu svůj konkrétní příklad. My jsme měli zelený týden, minulý týden, tedy nebo Tyrkisový. Já jsem členem výboru pro obranu a s dvěma dalšími kolegy jsem navštívil Středoafrickou republiku a tam v této zemi, kde je vlastně občanská válka, už prakticky jeden rok, jsem se eh, zabýval eh, finančními eh, prostředky a také prostředky v Evropské unie. My jsme přijeli úterý, vlastně odletěli jsme v úterý, ve středu jsme tam začali pracovat, měli jsme tam tři dny středu, čtvrtek, pátek a mm, pak jsme zase tedy brzo ráno odletěli do Evropy proč to říkám? Říkám to proto, že jsme opravdu měli tři plné dny a e, k tomu samozřejmě bylo ještě to cestování tím letadlem, ale měli jsme plné tři dny na práci. Takže co se mě týče, a tady reaguji na to, co řekl kolega, který k tomu vystoupil, Samozřejmě pokud letíme velmi daleko a je tam časový posun a máme 12 e, hodin Eh, v letadle, tak samozřejmě to musíme zohlednit. Ale já jsem měl tři plné dny v rámci této mise plus tedy eh, cestu. Takže, mm, takže eh, toto bylo vnímáno, včetně tedy té doby na cestování, jako plná práce nás, členů parlamentu. Takže pozměňovací návrh ne 3. března, ale 5. března v poledne Sejdeme se také s fiktivními, tedy se stínovými zpravodaji po 5. březnu a budeme hlasovat 24. března o pozměňovacích návrzích. Kolega. Děkuji, kolega Pibalks. Já se chci nejprve eh, omluvit. Já jsem eh, dnes eh, měl tři výbory na jednou, to je úplný rekord, takže jsem tady nebyl. Teď jsem tady za EPP, vlastně stínový zpravodaj za uh, udělení absolutory parlamentu a chci ještě jednou poděkovat velice srdečně panu zpravodajovi. Uh, funguje tlumočení, ptá se pan poslanec. Ano, funguje. Takže děkuji uh, za zprávu, za mnoho dobrých podnětů. Ta zpráva je formulována velice vyvážená, vyváženě, možná, že je na některých místech příliš přívětivá. Eh, v některých oblastech bychom měli ukázat trochu kritičtější přístup, zvlášť eh, když se to od nás očekává ku příkladu bezpečnostní eh, opatření IT nebo eh, bezpečnostní plány, které bychom měli eh, porovnávat s jinými institucemi, co se týče výdajů na asistenty, jakým způsobem se uplatňují, rozvoj výdajů na personál, jejich strukturování a náklady, zvláště průběžné náklady na příští rok, Evropský rok eh, historie na příští rok, příprava. Tady by jistě bylo vhodné se k některým těmto bodům kriticky vyjádřit. A v neposlední řadě eh, informační kancelář parlamentu, to nám také leží na srdci, v tomto směru bychom také mohli něco podniknout Eh, takže eh, do 5. března by bylo dobré tedy ještě eh, dostat nějaké nebo poslat nějaké pozměňovací návrhy, ale doposavat děkuji za dobrou zprávu, pan Paně. Děkuji. Pípel. vy, vy jste tedy stínovým zpravodajem za EPP. Děkuji vám za vaše vystoupení. Vaše vystoupení je vždy užitečné. Já jsem nebyl příliš přátelský v této zprávě. Já jsem se snažil být velmi spravedlivý. Uh, a e, když jsem vystoupil na úvod, tak jsem uvedl body, kde se domnívám, že došlo e, k určitému pokroku během roku 2013 a pak jsem vypíchl 13 pardon, osm bod, eh, bodů, kde jsem byl kritický a kde jsem chtěl určité zlepšení a vy jste na to e, oprávněně navázal. Takže ano, nesmíme být příliš přátelští z hlediska Evropského parlamentu, ale zároveň jsme členy parlamentu. Eh, tak si nebudeme potřebovat eh, větev pod sebou. Smyslem eh, této zprávy bylo vyjádřit uspokojení s tím, co se povedlo a vyrovnaným, vyváženým způsobem říci, kde je možné zlepšení a potom monitorovat tuto záležitost tak, jako vedl náš kolega. Děkuji. Takže žádné špatné svědomí nemáme, protože když porovnáme to, co dělá rada, tak my jsme mnohem lepší než rada z hlediska jejich účtů. A jsme mnohem kritičtější. A tím jsme u konce našeho zasedání. Zítra budeme zase pracovat 9 hodin, budeme mít hlasování a e, k, také k, smíž, k mléčným výrobkům a k ovoci a zelenině budeme mít vystoupení. Takže děkuji.